Chers collègues, bonjour. Dobrý den, drazí kolegové. Já vím, že jsem vám scházela čtvrt hodiny, ale teď jsem tady. Já jsem se dozvěděla opožděj, jak by si někteří mohli myslet, ale měla jsem snídani. Pracovní snídaní. Pane Marinesku, vy jste dorazil za včas, je to tak? Dobře, tak tentokrát vám věřím. Takže nebudeme ztrácet čas a zahájíme naše jednání. Jaká byla přijata rozhodnutí koordinátory během našeho včerejšího večerního zasedání? Zápisy máte k dispozici a pokud nejsou žádné námitky do půl jedné, tak ty, tato rozhodnutí budou vnímána jako přijatá. A nyní přejdeme hned na to, co čekáte, hlasování. Podíváme se a zkontrolujeme, jestli tady máme správný počet poslanců. Takže zahajuji hlasování. Budeme testovat zařízení. Hlasování je ukončeno. Skvělé, všechno je v pořádku. Máme tady správný počet, takže začínáme. Nejdříve budeme hlasovat o absolutoriu za rok 2016 pro Evropskou komisi. Spravodajkou je paní Demonte. Takže pozměňovací návrh 1. Pro, proti, kdo se zdržel? Přijato. Návrh 2. Pro, proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. Návrh 3. Pro, proti, kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 1 pro, proti, kdo se zdržel? Přijato. A není devítka. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Přijato. Návrh 12. Pro? Proti? Kdo se zdržel? Není to jasné, takže budeme hlasovat o pozměnací návrhu 12. Hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. Návrh 12 je zamítnut. O a 1, pozměňovací návrh. Ústní návrh pana Manarinesku, kdo je pro? Je tady námitka proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Máte štěstí, pane Marinesku. Není zde námitka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Návrh 14. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 15. Pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Návrh 16. Pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 17 pro. Proti? Zdržel se? Přijato. 18 pro. Proti? Zdržel se? Přijato. 19 pro. Proti? Zdržel se? Přijato. 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o celém textu a sice elektronickým hlasováním. Uzavírám hlasování. 37 pro, 4 hlasy proti. Paní Demonte, vaše zpráva je přijata. Blahopřejeme vám. A pokračujeme. A sice s agenturou Evropské unie pro železnice. Spravodaj pan Ferber. Dobrý den, pane Ferbere. Vede se vám dobře? Vítejte. Takže návrh jedna. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh dvě. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. čtyři pro, proti, zdržel se, přijato. Pět pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis jedna, kdo je pro? Proti, kdo se zdržel? Kompromis jedna je přijat. Návrh osm, pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 9. Pro, proti, Držel se, přijato. Návrh 10. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Návrh 11. Pro. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh 11 je zamítnut. Chcete to ověřit? Dobře, budeme hlasovat o návrhu 11 elektronicky. Hlasování je zahájeno. Uzavírám hlasování. A tento návrh je zamítnut. A nyní budeme hlasovat o celém textu. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. A text je přijat širokou většinou. Pane Ferbere, bravo. A pokračujeme dále. A pokračujeme s vámi, pane Ferbere. A je to Shift to Ray. Návrh jedna pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Návrh dvě, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Návrh tři, pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh pět, Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Návrh 6 pro. Proti. Držel se. Návrh 6 zamítnut. Návrh 7 pro. Proti. Držel se. Přijato. Návrh 8 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Návrh 9 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Návrh 10 pro Proti? Zdržel se? Návrh 10 je přijat. A nyní budeme hlasovat o celém textu. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Pro 39, proti 3. V široké míře přijato. Děkujeme vám, pane Ferbere. A pokračujeme dále a sice s naším zpravodajem panem Dalundem a týká se hlasování EASA. Návrh jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Přijato. Návrh dvě. Pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Návrh tři. Pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Návrh čtyři. Pro? Proti? zdržel se, přijato. Návrh 5 pro, proti, zdržel se, návrh 5 je přijat. 6 pro, proti, zdržel se, návrh 6 je přijat. Návrh 7 pro, proti, zdržel se, návrh 7 přijat. Návrh 8 pro, proti, zdržel se, Návrh 8 přijat. Návrh 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh 9 je přijat. A nyní budeme hned hlasovat o celém textu. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Pane Dalunde, vaše zpráva je přijata velkou většinou. A pokračujeme dále. A sice jedná se o Evropskou agenturu pro námořní bezpečnost a paní Meissner je naší zpravodajkou. Takže návrh jedna. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis jedna. Pro? Proti? Zdržel se? Kompromis jedna je přijat. A hned budeme hlasovat o celém textu. Budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování nyní. Uzavírám hlasování. 40 hlasů pro, 2 hlasy proti. Bravo, paní Meissnerová. Vaše zpráva je přijata velkou většinou. A nyní zpráva paní Demonte ohledně Cezáru. Návrh jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Návrh dvě. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Návrh dvě je přijat. Návrh tři. Pro? Proti? Zdržel se? Návrh tři je přijat. Návrh čtyři. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis jedna pro, proti, zdržel se, kompromis jedna přijat. osm pro, proti, zdržel se, osmička je přijata. Návrh devět pro, proti, kdo se zdržel, návrh devět přijat. deset pro, proti, kdo se zdržel, Návrh 10 je přijat. Návrh 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? 11 je přijata. 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 12 je přijata. A nyní budeme hlasovat o celém textu elektronicky. Zahajuji hlasování nyní. Uzavírám hlasování. 40 hlasů pro, dva hlasy proti. Paní Demonte, vaše zpráva je přijata velikou většinou. Blahopřejeme vám. Alors, c'est mon rapport. Takže teď to je moje zpráva železniční statistiky, statistiky hlasujeme jenom jednou, kdo je pro a elektronicky dobrá, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. 41 pro, 1 proti. Nebudu se snažit zjistit, kdo hlasoval proti. A pokračujeme. A nyní Evropská strategie týkající se spolupracujících inteligentních dopravních systémů. A je to zpráva pana Ulery. 33 pro, proti, držel se, schváleno. 34 pro, proti, držel se, schváleno. 35 pro, proti, držel se, návrh byl přijat. Kompromisní návrh 8, kdo je pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. Kompromisní návrh 9, kdo je pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. A nyní 47. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. 51. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Není to jasné, takže zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu číslo 51. Končím hlasování. Návrh 51 byl zamítnut. 55, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Tento návrh byl přijat. 56 pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. 57 pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Kompromisní návrh 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. A nyní pozměňovací návrh 64. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 64 bylo zamítnuto. Kompromisní návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl přijat. 70 pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. 74 pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. 75 pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. 76 pro, proti, zdržel se, Návrh byl přijat. NV12 pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. NV13 pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. Kompromisní návrh 12, kdo je pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. A nyní pozměňovací návrh 83 pro, proti, držel se, návrh byl přijat. 84 pro, proti, držel se, návrh byl přijat. Kompromisní návrh 13, kdo je pro, proti, držel se, návrh byl přijat. 94 e, pro, proti, Zdržel se? Návrh byl přijat. Kompromisní návrh 14. Kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl přijat. Libe 4. Pro? Proti? Držel se? Socialisté nezvedají ruce, já nevím, co tam děláte. Takže jste pro? Dobrá. Budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu Líbe 4. Končím hlasování. 25 pro, návrh byl přijat. Libe 2, druhá část. Kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl přijat. Libe 7, kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl přijat. Kompromis 15. Kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl přijat. Kompromisní návrh 16. Kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl přijat. Kompromisní návrh 17. Kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl přijat. Kompromisní návrh 18. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Kompromisní návrh 19. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 137. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. NV15. Kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl přijat. NV16, kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl přijat. Kompromisní návrh 20, kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl přijat. 140 pro? Proti? Držel se? Uvidíme. Budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu číslo 140. Končím hlasování a návrh byl přijat. 143. Kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl přijat. Kompromisní návrh 21. Kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl přijat. Kompromis 22. Kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl přijat. 152, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. 153, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. 169, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Kompromis 23 pro, proti, držel se, návrh byl přijat. 170 pro, proti, zdržel se. Je to nějaké složité, takže budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu číslo 170. Končím hlasování. A návrh byl přijat. 173, kde je pro? Proti? Držel se? Návrh byl přijat. Chcete to ověřit? Dobrá, takže pro kontrolu budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu 173. Končím hlasování. Máte pravdu, je to zamítnuto. NV25. Kdo je pro? Proti? Držel se? A Hork byl přijat. Kompromisní návrh 24. Kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl přijat. Kompromisní návrh 3 pro? Proti? Držel se? Kompromisní návrh 3 byl přijat. Kompromisní návrh 4. Kde je pro? Proti? zdržel se, návrh byl přijat. Kompromisní návrh 5, kde je pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. Pozměňující návrh 20, kde je pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. Líbe E, kde je pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. Libe F, kde je pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. Kompromisní návrh 6, kde je pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. Návrh 25, kde je pro, proti, zdržel se, návrh byl zamítnut. Kompromisní návrh 7, kde je pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. Návrh 30, kde je pro? Proti? Držel se? Návrh byl přijat. Libe A, kde je pro? Proti? Držel se? Návrh byl přijat. Návrh 31, kde je pro? Proti? Držel se? Návrh byl přijat. Kompromis 1, kde je pro? Proti? Držel se? Návrh byl přijat. Kompromisní návrh 2, kde je pro? proti, zdržel se, návrh byl přijat. Návrh 5, kde je pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. 6, kde je pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. 7, kde je pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. 10, kde je pro, proti, Držel se? Návrh byl přijat. Takže nyní budeme hlasovat o celém textu v pozměněném znění a zahajuji hlasování. Končím hlasování. 39 pro. Blahopřeji, pane Liry. Vaše zpráva byla přijata velkou většinou. Bravo a vous! Gratuluji a tím končíme hlasování a budeme pokračovat v práci. On peut, après deux minutes, on peut vider les salles, directement commencer à... Je vais demander à ceux qui... Chtěla bych požádat ty, kteří odcházejí ze sálu, aby tak učinili v tichosti. Drazí kolegové, takže se vrátíme k našemu jednání. Pokud chcete diskutovat a vyměňovat si názory, tak prosím mimo tento prostor. Děkuji. Takže přejdeme nyní na slyšení o právech cestujících v železniční přepravě v Evropské unii. Zahájíme tedy toto veřejné slyšení které je součástí našeho jednání ohledně návrhu eh, změny nařízení 1371 lomeno 2007, které se týká práv a povinnosti cestujících v železniční dopravě. A doufáme, že se nám podaří toto jednání dokončit do začátku léta. Cílem tohoto veřejného slyšení je vyslechnout si stanoviska různých zúčastněných stran v této oblasti, hlavně zástupců cestujících, železničních společností anebo regulačních orgánů. Ale předtím, než zahájíme prezentaci a diskusy a předtím, než si vyslechneme jednotlivé zástupce, chtěla bych nejdříve poděkovat všem expertům, kteří přijali toto pozvání a souhlasí s tím, že budou hovořit během zasedání našeho výboru. Děkujeme vám, že jste zde s námi. A že budeme moci využít vašich znalostí. Chtěla bych také zdůraznit, že jednání ohledně práva pracujících na železnicích je velmi důležité, protože toto nařízení se týká každodenního života většiny evropských občanů. A nyní bych předala slovo panu zpravodaji. Je to pan místopředseda Liberacky. Budete mít k dispozici pět minut, pane zpravodaji, pro několik úvodních připomínek k návrhu komise. Pak si vyslechneme zástupce komise, kteří nám během pěti minut stručně popíší svůj návrh a poté předám slovo jednotlivým expertům. Dámy a pánové, budete mít každý k dispozici 6 minut na to, abyste vyjádřili stanovisko vaší organizace, kterou zastupujete a prosím vás, abyste dodrželi tento čas, tak abychom pak mohli mít také ještě diskusy po vašich vystoupeních. Děkuji panu Olševskému, zástupci polských železnic, že zde s námi. Děkujeme vám mnohokrát a vítejte. Dále pan Kidor je členem Národního byra Francouzské národní federace Združení eh, cestujících. Vítejte, dobrý den. Máte hodně práce nyní, že? Pak vítáme paní Hadach, vy jste členkou výkonného výboru Evropského fóra ohledně eh, handicapu. Vítejte v našem výboru. Dále vítáme pana Willis Meldersa, který je členem správního výboru Evropské federace cestujících. Dobrý den, pane, vítejte. Dále vítáme pana Refna. To je poradce eh, regulačního dánského orgánu pro železnice. Vítejte. Pan Mark Smith je blogger na blogu Seed 61. Dobrý den a vítejte. Pan Lochman je výkonným ředitelem Evropského společenství železničních eh, společností a eh, železničních infrastruktur. My vás velmi dobře známe. V každém případě vítejte mezi námi a děkuji vám za to, že jste s námi. Ale jste hodně rozpovídaní dnes tady. Nejdříve tedy předám slovo našemu panu zpravodaji. Potom si vyslechneme experty. A pak budeme používat takzvanou pingpongovou metodu, to znamená, budeme mít dvě kolečka dotazů na experty v tom prvním kolečku bude hovořit zpravodaj a stínový zpravodajové a dále také Denny de Jong, který je zpravodajem stanoviska IMCO. Kde jste, pane de Jonge? Ne, ještě nedorazil. A v tom druhém kole budeme moci diskutovat. Pane zpravodaji, pane Liberacký, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Mohu mluvit polsky? Děkuji. To všem bardzo děkuji, paní převodnice. V první řadě bych chtěl poděkovat paní předsedkyni a sekretariátu našeho výboru za to, že zrealizovali toto slyšení. Dále bych se chtěl omluvit, ale před 11. hodinou budeme muset, budu muset odejít, protože probíhá parlamentní týden a budu mít prezentaci na zasedání s zástupci národních poslanců. Kolega Izmail který je naším koordinátorem, mne tu bude zastupovat při tom závěrečném zhrnutí společné debaty. Takže nyní úvod. Máme miliardy cestujících, které, kteří využívají každoročně železniční služby. Většinou jsou to lidé, kteří cestují mnohokrát za měsíc či mnohokrát za týden. To znamená, že železnice um, jsou opravdovým přepravním systémem, tvoří součást jak veřejných služeb a zároveň jsou takovým my také podniky, poskytovateli služeb. A co je tu důležité? Důležité je zajistit práva cestujících v této železniční přepravě, upravit je tak, aby odpovídala očekávání cestujících, co se týče kvality služby. Je třeba tato pravidla sladit na evropské úrovni, aby nenastaly situace, kdy se cestující vlastně nastoupí do vlaku ve Varšavě, vystoupí v Budapešti, projede Polsko, Českou republiku, Slovensko a Maďarsko a pokaždé bude muset čelit různým legislativám. Je třeba tedy sladit eh, tento systém práv železničních cestujících, ale zároveň nechceme vytvářet dodatečné náklady pro využívání takovéhoto druhu služeb. Takže ano, kvalitu, ale dostupnou kvalitu. A přepravní společnosti musí být schopny poskytovat tuto úroveň kvality, aniž by ohrozili takto svoji ekonomickou situaci. A proto se snažíme přijít s nějakými kompromisními řešeními. A na tom dnešním zasedání bych si chtěl spíše vyslechnout názory našich pozvaných hostů, nebudu proto hovořit nijak ze široka. Naše paní předsedkyně již představila naše pozvané hosty. Máme tu zástupce podnikatelského světa, uživatelů, združení postižených, železničních organizací, také pan Lochman je tu. To znamená, ta zpráva, kterou brzy představím, doufám, využije mnohé z těchto názorů, které tu zazní. A mohu vám také říci, že eh, je mi potěšením, že jsem se mohl setkat s desítkami zástupců nejrůznějších organizací podobných uh, takovým a jejich zástupci jsou tu dnes přítomni. Takže opravdu doufám, že to všechno obohatí e, naše poznatky, že to také obohatí naše pozměňovací návrhy a modely, protože, jak jsem zdůraznil, přejeme si, aby více cestujících cestovalo na železnici a tím pádem méně v jiných druzích dopravy, ovšem za rozumné ceny, což ale zároveň neohrozí ekonomické zájmy těchto podniků. Děkuji vám, pane Liberacký, za vaše vystoupení a hned zahájíme rozpravu s našimi experty. Takže začneme se zástupcem polských železnic, panem Olseským. Omlouvám se, omlouvám se. Promiňte. Já jsem Evropskou komisi přehlédla a omlouvám se vám za to. Dám vám slovo. Žádné konfrontace dneska ráno. Takže prosím, máte slovo, abyste nám řekli, kam směřuje Evropská komise. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně, omlouvám se za ten zmatek. Jen velice stručně, proč je vůbec potřeba revidovat legislativu? Máme zprávu z roku 2013 o aplikaci tohoto nařízení o právech cestujících na železnici a to prokázalo celou řadu nedostatků. Za prvé je tu fragmentace práv cestujících, protože členské státy mají různé výjimky, které byly uděleny. Za druhé také existuje Evropská úmluva pro práva občanů s postiženími a jsou tu tedy určité změny pro eh, občany s redukovanou mobilitou. Toto je zapotřebí doplnit. A také v rámci toho procesu aplikace jsme zaznamenali některé nejasné termíny a definice, zejména co se týče těch takzvaných through tickets, těch přímých přepravních dokladů. Takže ještě k tomuto návrhu. Tady se eh, nehovoří o vytvoření tohoto druhu dokladu, spíše se dotýkáme té oblasti informací, eh, které by měly tyto doklady zahrnout. A pak ještě vyřizování stížností, prosazování, pak otázka vyšší moci pro železnice, protože podle eh, rozhodnutí soudního dvora eh, železniční podniky nemají být vyloučeny z případných eh, kompenzací v případě vyšší moci. A právě z těchto důvodů jsme navrhli právě přepracování tohoto textu nařízení v září 2017 a přejeme si, dosáhnout rovnováhu, abychom na jedné straně měli větší míru ochrany cestujících na železnici a za druhé, aby se brali v potaz právě situace v oblasti železnic. Co se působnosti týče, přejeme si odstranit ty různé výjimky, co se týče občanů s redukovanou mobilitou. Tady si přejeme navýšit možnost informací, také přístup k stížnostem a vyřizování stížností poskytování informací všem cestujícím, také objasnit právě tu záležitost přímých přepravních dokladů, pak, eh, co se týče těch vnitrostátních subjektů odpovědných za prosazování, eh, jejich vzájemná spolupráce a také železniční podniky by neměly mít to břímě, co se týče řízení Eh, eh, stížnosti v případech nějakých masivních narušení přepravy Do toho by se měli zapojit také provozovatele a vlastníci infrastruktur. A dále také to otázka kompenzaci v případě vyšší moci a zaplnili jsme, zapojili doložku eh, ochrany v případě vážných klimatických podmínek nebo nějakých přírodních katastrof. Takže stručně to je tady to, eh, co zamýšlíme tímto návrhem a tímto vám děkuji za možnost eh, představit vám stručně tyto změny. Děkuji. Merci. Děkuji vám za tento úvod za Evropskou komisi. A nyní dám slovo našim expertům, takže vracím se k panu Olševskému, vy jste zástupce polských železnic a nyní máte slovo na 6 minut pouze. Děkuji vám za tuto příležitost vystoupit zde v Evropském parlamentu na výboru pro dopravu. Dámy a pánové, Chtěl bych vám poděkovat za pozvání pro Polskou státní železnici k dnešní, při dnešním slyšení. Návrh změn Eh, předložený Evropskou komisí patří mezi nejdůležitější témata ehm, na železnici v nadcházejících měsících. A role Evropského parlamentu v budoucích eh, diskuzích bude velice významná. 1371 2017 je nařízení eh, o právech cestujících. My samozřejmě v Polsku eh, se maximálně snažíme poskytovat eh, optimální služby a ochranu cestujících a spokojenost cestujících je pro nás klíčová, takže proto také podporujeme taková řešení, která garantují cestujícím ochranu a mm, pomáhají, pokud jsou nějaké problémy. Podporujeme určité změny, protože chápeme, že některé změny prostě jsou potřeba, třeba e, co se týče cestujících s omezenou mobilitou a jsme si jisti, že budoucí nařízení bude výrobným základem pro práva cestujících, ale domníváme se, že tento návrh zatím ještě potřebuje úpravy, což také bude odrážet i potřeby e, železničního odvětví. A já bych vás chtěl seznámit s našimi hlavními připomínkami. Co se týče článku 2, podle našeho názoru vypuštění existujících výjimek nebude dobré bude to mít veliký vliv na naše investiční plány a, vozový, a modernizaci vozového parku. Bude to taky znamenat, že budeme muset vozového parku velkou část zmodernizovat během krátké doby, což znamená, že budeme mít v provozu méně vozového parku. A nové smlouvy, nové tendry na eh, nákup a modernizaci vozového parku. To všechno bude muset být vzato v potaz. Takže proto my bychom byli pro ponechání eh, tedy těch výjimek. Druhá důležitá věc, ta se týká článku 10. My, já si myslím, že bychom měli být opatrní, co se týče přímých přepravních dokladů. Železnice už nyní spolupracuje na základě normálních obchodních smluv, takže také berou v potaz otázky jako spoždění a podobně. Návrhy, návrhy článku 10.6 budou znamenat další velkou zátěž pro provozovatele železničních služeb, co se týče povinnosti informace, informování kompenzací a odpovědnosti. Domníváme si, že e, tady tato nabídka by se měla řídit tržními pravidly. Dále je tu ustanovení o vyšší moci, to je článek 17.8 bod a e, v zavedení Zavedení tohoto ustanovení je velmi pozitivní, ale eh, ta definice podle našeho názoru je příliš úzká. My jsme toho názoru, že tato definice by měla být kompatibilní eh, s eh, jednotnými pravidly CIV. To jsou ta pravidla, kterými se řídí mezinárodní železniční přeprava cestujících. To znamená právní jistotu, nedojde k rozdílné interpretaci a budou stabilní podmínky hospodářské soutěže. Podle našeho názoru potřebujeme také více flexibility, co se týče mm, plánování kontingenci, což je článek 18.6 příprava takových specifických detailních plánů pro nádraží bude velice těžké v praxi. A bude těžké implementovat. Takže podle našeho názoru by to mělo být nahrazeno eh, nějakými celkovými krizovými postupy. Taky článek 22, pomoc na nádraží, asistence na nádraží, kdy komise navrhuje 24-hodinovou službu denně, to nebude možné na všech nádražích. A povede to k nepřiměřeným nákladům. Článek 26 eh, vzdělávání zaměstnanců. My už poskytujeme školení a nemyslíme si, že je potřeba školit všechny zaměstnance, ale pouze ty, kteří budou přímo eh, přicházet do styku s eh, osobami s omezenou mobilitou. Takže abych to schrnul, my jsme už investovali značné prostředky, abychom splnili požadavky stávajícího nařízení 1371 z roku 2007, které vstoupilo v platnost v roce 2009. Stále investujeme do vozového parku a do železniční infrastruktury a nádraží a zlepšujeme naše služby a kvalitu a, a služeb i pro cestující s omezenou mobilitou. Máme celou řadu osvědčených postupů při aplikaci tohoto nařízení, eh, co se týče mm, prodeje lístků nebo zmeškaných přípojů a podobně. Takže si myslíme, že to vyžaduje vyvážený přístup. Na jedné straně plně respektovat práva cestujících, na druhé straně mít reálné požadavky. Ehm, a ehm, tento přeskum by měl umožnit železnici nadále zlepšovat kvalitu služeb a spokojenost cestujících, ale neohrožovat současně konkurenceschopnost oboru, protože jinak železnice nebude schopná konkurovat jiným dopravním prostředkům, což by zas nebylo eh, v souladu s ehm, plány Evropské unie na rozvoj Eh, na ochranu životního prostředí a podobně. Kromě toho potřebujeme další finanční zdroje v kontextu víceletého finančního rámce po roce 2020. Děkuji za pozornost. Merci beaucoup pour votre... Děkuji mnohokrát za vaše vystoupení. Budeme pokračovat. Nyní bude hovořit pan Kidor, který je členem Národního běra Národní federace Združení uživatelů Eh, přepravních systémů. Vítejte u nás na našem výboru. Máte slovo na 6 minut. Merci, madame la Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za vaše pozvání a za možnost vyjádřit stanovisko Združení těchto uživatelů. Chtěl bych se také Chtěl bych omluvit, omluvit našeho předsedu pana Gazu, který měl tady hovořit, ale byl povolán premiérem ve Francii a právě proto, aby mm, prodiskutoval významný návrh železničních změn. Národní federace združuje asi 160 eh, francouzských združení ve Francii a má asi 80 tisíc členů. Je to asociace, která má chránit zájmy spotřebitelů a je zcela nezávislá na podnicích. Co se týče naší organizace, tak první nařízení 1371 eh, bylo velice důležité, protože v podstatě uznalo práva cestujících v případě dysfunkcí železničních systémů a to ve prospěch různých kompenzací. Nicméně, tento text se eh, z velké části týkal hlavních os a ty příměstské linky, které jsou nejvíce používány, ty byly vyloučeny. A tento text vlastně nebyl využíván, protože myslím si, že z těch 28 členských států pouze 23 jich chtělo tedy uplatňovat tyto výjimky. Takže pro nás je důležité nyní zabránit tomu, aby v podstatě unikaly tyto železniční společnosti těmto eh, povinnostem. My se domníváme, že je nutné mít společný základ pro uznávání práv cestujících ve všech druhech dopravy. To znamená, musíme tady mít určitou harmonizaci z hlediska letecké dopravy, železniční, námořní a silniční, včetně autobusové nebo autokarové dopravy. Druhý bod, který je velmi důležitý, pro nás otevření se hospodářské soutěži, která je regulována a která je součástí čtvrtého balíčku a práva cestujících jsou vlastně dvě části stejné otázky, která se zaměřuje na zlepšení kvality, zlepšení přitažlivosti této dopravy. Takže tyto dvě části jsou nerozlučně spojeny a jsou součástí Eh, projednávání té současné agendy, která se týká čtvrtého balíčku. Co se týče změny tohoto nařízení, tak jak byla předložena v těchto dnech, tak zde máme tak čtyři nebo pět připomínek, které bychom chtěli sformulovat a jsou obecné. Eh, budu to formulovat obecně, abych dodržel čas. Chceme tedy výrazně zdůraznit, že je nutné zařadit do pole působnosti nařízení také regionální a příměstské služby, které jsou součástí eh, veřejných smluv. Není normální, aby tak eh, masová doprava, která vlastně obsluhuje téměř 90 cestujících, eh, protože se týká právě o tyto příměstské linky, tak aby byly vyloučeny z tohoto pole působnosti. Nemůžeme ignorovat tuto velkou část těch každodenních uživatelů kteří každodenně používají tyto vlaky pro cestu do práce, do škol, jsou, eh, mají často předplatné a velice často trpí právě dysfunkcemi, spožděním anebo zrušením těchto linek a to poškozuje jejich soukromý a profesní život. Tito cestující, tito každodenní cestující by měli být eh, součástí eh, harmonizace na evropské úrovni a my doufáme, že tedy toto nařízení toto napraví. Je tady eh, pozitivní bod v tomto návrhu revize a je to uznání těch true ticket, to znamená těch přímých přepravních dokladů. To umožňuje všem cestujícím, aby eh, používali jeden doklad pro různé typy eh, dopravy. A toto právo musí být uznáno a eventuálně zde tady musí být také mm, nárok na kompenzaci. Tato, toto ustanovení musí být tedy uplatňováno, je musíme tedy spevnit tento návrh eh, v návrhu v budoucnosti, protože musíme eh, zdůraznit záruku tohoto zohlednění. To je podmínka sine qua non konkurenceschopnosti železnic, kvality služeb železnic a opětovně také přitažlivosti železnic. A také to musí zajistit jaksi klidné cestování těchto uživatelů, Eh, kteří tedy si mohou odpočinout anebo v klidně prožívat tuto cestu. Není možné, aby minimálně jednou týdně docházelo k problémům, to znamená minimálně jednou týdně je tady spoždění a není tedy v pořádku, pokud eh, tito cestující nejsou uznáni z hlediska práv při těchto každodenních cestách. Je nutné tedy výrazným způsobem toto zohlednit a také transparentně z hlediska i jízdních řádů a z hlediska kvality těchto přepravních služeb. Transparentnost eh, těchto přepravních eh, eh, dopravních jízdních řádů musí být zajištěna. Musí to být také dostupné pro všechny společnosti. Pak je tady třetí pozitivní bod. To znamená, týká se dostupnosti pro osoby s postižením. My se domníváme, že asi 30 uživatelů vlaků trpí určitým postižením. Buď jsou skutečně postižení, anebo mají velmi mnoho zavazadel a mají problémy. Takže myslíme si, že tady musí být infrastruktura, která by byla schopna poskytnout pomoc. Buď na samotném nádraží, anebo ve vlaku. Co se týče těch velkých eh, železničních linek, tady jsme velmi konkrétní. My vidíme, že je tady celá řada TGV a myslíme si, že eh, pokud je tady spoždění eh, jedné hodiny, od které tedy se počítá nárok na kompenzaci, tak by to mělo být sníženo na 30 minut pokud dochází eh, právě u těchto velkých linek ke spoždění, které jsou propojeny také s Německem, Francií, Itálií. To znamená, musíme to snížit z jedné hodiny na 30 minut. A to u těch služeb, eh, které mají například úseky TGV. Co se týče mm, vyšší moci, to je diskutabilní. My si přejeme, aby tady byla harmonizace z hlediska mimořádných okolností, tak jak to existuje například u letecké dopravy a e, cestujících v jiných oblastech, to znamená na železnici nebo na silnici. Buď tedy, e, samozřejmě je obtížné srovnávat tyto druhy e, doprav, ale měli bychom alespoň harmonizovat definice v tomto smyslu. A společnosti by měly být odpovědné za předkládání důkazů z hlediska vyšší moci a měly by také navrhovat kompenzace a alternativní řešení v případě těchto potíží. A dále, i když tady není ten jeden bod, který je součástí tohoto nařízení, tak si musíme uvědomit, eh, že tady máme velmi mocné asociace uživatelů. Většina těchto združení má ovšem velmi málo prostředků, minimální prostředky. My si myslíme, že by bylo dobré, aby zákonodárce bral v potaz význam těchto združení a aby jim pomáhal z hlediska prostředků, které by měli k dispozici. Myslíme si, že máme právo na eh, tyto nároky a toto nařízení by nemělo opomíjet význam těchto združení uživatelů. Děkuji za vaši pozornost. Děkuji. A nyní dáme slovo Paní Hadád, máte slovo, vy jste členka výkonného výboru Evropského fóra ohledně postižení. Máte slovo, prosím. Hmm, děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat za to, že jste nás přizvali, abychom pohovořili o postoji osob s postižením v rámci přepracování nařízení o právech cestujících. Naše fórum vítá toto přepracování na úrovni EU, protože tímto EU plní své pravidlo implementovat tato ustanovení z Mezinárodní úmluvy o právech cestujících. Je třeba zajistit přístupnost přepravě i těmto osobám. Železnice již učinili mnohé, aby se vylepšila otázka přístupnosti, nicméně opravdu pro lidi, jako jsem já a ostatní spoluobčané, tak je cestování, svobodné volné cestování opravdu složité. Takže aby se tento záměr dosáhl, musíme spoléhat na pomoci, asistenci na železnicích i ve vlacích. Již se samozřejmě tomu nařízení 1371 podařilo dosáhnout mnohé. Nyní tedy to přepracování příslušný návrh komise, ale stále zaznamenává určité mezery. Například líbí se nám, že regionální a příměstské vlaky už nejsou vyloučeny z té povinnosti zajistit pomoc lidem s postižením. Také podporujeme návrh komise, že pomoc musí být dostupná nepřetržitě, dokud vlaky jezdí a že zaměstnanci musí být proškoleni také v té oblasti Eh, spolupráce eh, s lidmi s postižením. A jsme rádi, že jsou tu propracovanější definice a jasně stanovené úkoly. Nicméně jeden z těch nejvíce důležitějších bodů, na který poukazují organizace osob s postižením, ten nebyl vyřešen. A to je těch 40-hodinové eh, oznámení které se stále ještě ozna, eh, eh, zůstává v tomto přepracovaném textu. Toto rozhodně není v souladu s mezinárodní úmluvou. Pokud například mi šéf řekne, abych zítra cestovala do Paříže, tak prostě nemohu. Musím mu to odmítnout, protože nemám dostatečnou časovou lhůtu pro zajištění té pomoci. Prostě nemohu ani kdybych eh, prostě chtěla někde zůstat déle, tak nemohu jet následujícím vlakem, protože v tom už nemám tu vyžádanou pomoc toto eh, není možné. Například ve Španělsku tato prenotifikace neexistuje. V Nizozemsku zase snížili tu lhutu na jednu hodinu. Rakousko a Dánsko tu eh, prenotifikaci snížili na 12 hodiny a dokonce i tady v Belgii to bylo sníženo na 3 hodiny eh, ve eh, více než 25 stanicích. Takže naše fórum opravdu žádá, aby se tato politika změnila, aby lidé s postižením mohli cestovat stejně jako všichni ostatní cestující a kromě těchto požadavků bychom také chtěli větší míru komplexnějších a detailnějších informací o proškolování zaměstnanců, stanovit určitá minimální pravidla, minimální normy, zapojit je do přílohy tohoto textu aby se zajistila kvalita. A také navrhujeme jasné způsoby pro prosazování na úrovni eh, vnitrostátní. Myslíme si, že ty příslušné vnitrostátní subjekty nejsou dostatečně vybaveny a jejich práva nejsou jasně uh, harmonizována. Takže abych to zhrnula, velkou většinu návrhu komise přijímáme, určitě je to při, e, ku prospěchu osob s postižením, nicméně ta lhůta 24-hodinové prenotifikace by se měla snížit, také by se měly vylepšit e, pravidla pro proškolování zaměstnanců a pak otázka těch vnitrostátních subjektů zodpovědných za prosazování opravdu eh, je to eh, pro nás důležité. Jenom chci ještě říci, že příští týden 28. února interskupina osob s postiženým eh, tady v Evropském parlamentu zorganizuje seminář a my se ho také zúčastníme. Děkuji vám za pozornost. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát za vaše vystoupení a za vaše vysvětlení. A nyní bude hovořit pan Smulders. Eh, vy jste člen správního výboru Evropské federace stujících. Máte slovo na 6 minut. I would like to thank... Já bych chtěl poděkovat paní Deli zpravodaji komisi um, a všem za ochotu eh, nás vyslechnout. EPF a tady to je mapa z února tohoto roku. Máme 38 členských organizací v 21 zemích, což jsou ty modré na mapě. Byli jsme založeni v roce 2002. Evropská zastřešující organizace národních a regionálních organizací cestujících. V některých zemích máme více než jednu členskou organizaci, záleží také na regionálním uspořádání a jsme financováni e, členskými organizacemi, takže naším jediným příjmem v tuto chvíli e, jsou jejich příspěvky, zastupujeme cestující na evropské úrovni a řešíme všechny typy veřejné dopravy, jako je místní doprava, železnice, autobusy, letecká a námořní doprava. Co se týče informací a odpovědnosti, my se domníváme, že prodané jízdenky musí být garantovány až do konečné destinace, to znamená přímé jízdenky přímé cestovní doklady garantované. Myslíme si, že více povinností pro prodejce jízdenek, operátory a správce infrastruktury by eh, mělo být garantováno, protože oni nám mají poskytovat informace a zatím je to veliký problém informování cestujících. Taky si myslím, že by pravidla smluvního práva měla být jednoduchá. To znamená, že ten přepravce by měl garantovat, co prodal. Informace, co se týče dostupnosti na nástupiště a do vlaku, mám eh, speciálně na mysli vlaky a nástupiště, protože lidé si často myslí, že nádraží je dostupné a v Belgii máme zrovna dobrý příklad. Je tu 100 dostupných eh, nádraží ale jenom 50 nástupišť je dostupných. Takže je potřeba vyvinout více in, e, úsilí pro usnadnění přístupu pro všechny, protože v Evropě cest, e, obyvatelé stárnou a někteří jsou také postižení. A když eh, zjednodušíme jejich dopravu, tak eh, mm, a mělo by tam ta, ta doba eh, jaksi předběžného objednání služby být maximálně 24 hodin. Ehm, co se eh, týče výjimek, také se domníváme, že ta výjimka pro příměstskou a městskou dopravu eh, s tím nesouhlasíme, protože 90 cestujících a 50 eh, ujetých kilometrů jsou právě tyto lokální systémy. A myslím si, a to je důležité, že někteří provozovatelé již nyní E, skutečně zacházejí s cestujícím jako s králem a jdou příkladem ostatním. Před čtyřmi lety e, jsem předal cenu cestovní, e, firmě Nordherische Verkehrsverbund, že nejenom garantují přesnost, kdy na pět minut oni dokonce garantují i připojení i a případně včetně eh, nočního taxíku a eh, garantují eh, služby na nástupištích, dobré služby, správné informace, garantují jaksi příznivé prostředí pro cestující. Dříve my, my víme samozřejmě, že to vyvolává tlak na operátory, ale v dnešní době digitalizace oni mohou mít celý provoz plně pod kontrolou a pokud by garantovali všechno, co garantuje tato firma, tak by posunuli ku předu nejenom svoje podniky, ale šli dalším dobrým příkladem dalším podnikům. Vyšší moc Stávající nařízení, následované rozhodnutím soudního dvora, eh, jsou zpravidla příznivé pro cestující. Eh, cestující v každém případě dostane eh, vráceno maximálně minimálně 50 ceny jízdenky a e, operátor e, musí e, jim poskytnout pomoc a informace a reagovat na jejich problémy. A konečně poslední slide. Já jsem, já jsem tady dal Protože cestující se nejprve musí obrátit na provozovatele nebo toho, kdo mu prodal lízdenku. Eh, Goliáš je ten velký proti cestujícímu Davidovi. A eh, NIB nemá dnes dostatečnou sílu, aby mm, eh, cestující mohl eh, se prosadit, takže je potřeba, aby byla závazná eh, forma řešení sporů. Směrnice 2013 lomeno 11 EU o ADR ještě není uplatňovaná ve všech zemích a i tam, kde platí, to všichni cestující nevědí. Obecně Eh, při implementaci čtvrtého železničního balíčku je potřeba, aby byla organizována, eh, mm, jak si bylo organizováno monitorování spokojenosti, jako například Travel Watch South West, London Travel Watch a podobně. EPF může sehrát tuto roli ve spolupráci s místními členskými organizacemi. Já vás prosím, abyste to už ukončil, říká paní předsedkyně. Takže eh, vyšší moc by měla zůstat tak, jak je, zahrnout regionální a příměstskou dopravu, eh, přímé cestovní doklady, maximální dostupnost tam, kde není plná, tak eh, varová, jak si upozornění maximálně 24 hodin předem a monitorování spokojenosti cestujících. Děkuji. A nyní dám slovo panu Refnovi, který je poradcem u dánského regulátora železnice. Prosím, pane Refne. Máte slovo na 6 minut. Thank you. Uh, thank you for the floor. Um... Děkuji za slovo. My obecně podporujeme eh, uvedený návrh, jenom máme pár návrhů na zlepšení. Tak za prvé definice, které máte v návrhu například v článku 3, v článku 10 a odstavec 10. Je tam třeba eh, automat na jízdenky, ale v návrhu není definice toho, co je automat na jízdenky. Takže bychom navrhovali doplnit definici automatu na jízdenky a za druhé doporučujeme, aby toto definice obsahovala i takzvané cestovní průkazky. My máme v Dánsku takzvaný systém dopravních průkazek, ono to docela dobře funguje, jiné země to mají taky. A Počkejte malý moment, říká paní předsedkyně. Pane Smelders, mohl byste prosím vypnout svůj mikrofon? Tak, pak to uslyšíte. Takže já navrhuji zavést definici automatu na jízdenky, dále v této definici by měly být také zahrnuty e, průkazky e, cestujících a, a e, zařízení pro jejich kontrolu, tím pádem eh, omezíme zbytečnou zátěž na železniční provozovatele, protože tradiční eh, eh, automaty na nákup jízdenek jsou poměrně drahé v porovnání s automaty na kontrolu cestovních průkazek a a takové opatření by potom bylo dostatečné. Za druhé, podle našeho názoru, když se podíváte na míru kompenzací v případě spoždění, kdy cestující um, nedorazí včas eh, do cíle, tak jsou poměrně nízké. Kompenzace dostáváte eh, mezi jednou a dvěma hodinami pouze eh, 25%, to je tak málo, že si lidi ani nedají tu námahu o ně žádat. A tato tabulka ukazuje, ve většině částí Dánska toto už platí a náš návrh by byl navýšit tyto míry kompenzace. Ono to bude mít dvojí cíl. Za prvé to sníží nespokojenost cestujících v případě spoždění a za druhé to bude motivovat železnici, aby se vyhýbala spožděním, eh, čili to by byl náš návrh. Další věc, které se chci věnovat, například v článku 18 eh, odstavec 2a je povinnost, aby železniční provozovatel v případě spoždění více než 6 minut, aby dostal zdarma jídlo a občerstvení v souladu s délkou čekání, pokud jsou ve vlaku nebo na nádraží k dispozici nebo mohou být dány k dispozici vzhledem ke vzdálenosti od dodavatele a dobu a náklady. No, my navrhujeme vypustit tu červenou část ze dvou důvodů. Je to prostě příliš obecné, nepřesné, kdy tedy ta povinnost toto poskytnout platí. Čili se domníváme, že toto by mělo přijít pryč, to je jeden důvod. A kromě toho je třeba myslet na tu situaci v praxi. Vlak zastavil někde a každý relevantní pracovník se snaží jej znovu dostat do pohybu, tak nemá smysl zavádět povinnost pro tu železniční firmu, aby fyzicky donesla jídlo a pití. Eh, to mají poslat auto k vlaku eh, s, se, se bednami sendvičů a jakmile se ten vlak rozjede eh, těsně před dojezdem, tak ty sendviče mají vyhodit. Takže když se vyhodí ta červená část textu, tak bude pouze povinnost napítnout zdarma. A to by pak znamenalo, a naše firma tento systém zavedla, to by znamenalo v případě spoždění více než hodinu, může cestující eh, předložit účtenku za Eh, nákup občerstvení a dostane to uhrazené. Nemáte povinnost jako železniční dopravce, abyste fyzicky dodali sendviče a pití. Je to zbytečné. Nedává to smysl podle našeho názoru. Takže tu červenou část bychom doporučovali vypustit. Dále, hodně lidí před námi už o tom hovořilo a plně souhlasím, že máme určité povinnosti, které jsou přehnané, představují nepřiměřenou zátěž. Asistence dostupná na nádraží po celou dobu a na palubě e, vlaků také po celou dobu. Tyto povinnosti v článcích 22.4 a 23.4 jsou přemrštěné podle mého názoru. Je to příliš velká zátěž, zvlášť to nedává smysl třeba všude v Dánsku, tam, kde e, třeba vstupy e, na nádraží už jsou vybavené tak, aby osoby s handicapem nebo na, v invalidním vozíku se mohly tam všude snadno dostat, takže je to úplně zbytečné tam ještě mít další asistenci. Já vás poprosím, abyste už to zkrátil. Já se omlouvám, ano, už budu končit. Poslední článek je velmi důležitý, je to povinnost informovat cestující o jejich právech. Tam máme jenom pár pozměňovacích návrhů. Jakmile se hovoří o tom, jaké povinnosti železnice má, musíme si uvědomit, že to, co se neuvede, tak to bude potom znamenat, že na to právo není. Takže si myslíme, že tady něco chybí. Je potřeba uvést, že také tam musí být uvedené automaty na jízdenky, informace na webových stránkách eh, železnice. To jsou všechno důležité věci z pohledu informování cestujících. A konečně my v Dánsku naše firma poskytuje informace v případě velkých spoždění, a myslíme si, že to je dobrá věc a mělo by se to tam doplnit povinnost eh, přes, poskytovat informace do Amplionu. V příloze 2 tam je příloha s minimálními informacemi, které má železnice poskytnout cestujícím a tam my bychom doporučovali, aby povinnosti v článku 30 byly právě reflektovány v této příloze. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Já bych ráda, kdybyste dodržovali čas na vystoupení, protože máme ještě další experty a pak budeme mít diskusy. Takže nyní bude hovořit pan Mark Smith. Kde pak jste? Takže vy jste přišel s vaším synem, který se jmenuje Natajen. Kde je? A může si sednout vedle mě? Pojď sem, pojď. Můžeš si sednout vedle mě, budeš mít větší přehled. Tady se všelí lépe vidí, takže neměj strach Možná, že je to budoucí poslanec nebo budoucí předseda výboru. Il est très impressionné. Bienvenue. Zřejmě to na něj velice zapůsobilo. Takže buď vítán. voilà mettre un casque. What is your language? In English? Yeah. Number two. Okay. Okay, great. Bon, alors. Takže nyní tady máme nového kolegu s námi a nyní si vás vyslechneme, pane Smith. Vy jste tedy blogerem na blogu Seed 61. Takže máte slovo na těch šest minut. Merci. Well, good morning. A pěkné dopoledne a děkuji, že jste mě a, a Natalina pozvali do Evropského parlamentu. Já jsem tedy bloger a um, mám webovou stránku, která se zabývá nákupem uh, lístku po celé Evropě, takže každodenně obdrží, dostávám tedy feedback od uh, spousty cestujících, ale některá témata uh, byla také opravdu palčivá. V roce 2001 v přepravní společnosti jsme se s mým týmem právě zabývali přepracování příslušných legislativních textů. A ještě předtím jsem pracoval pro provozovatele, měl jsem na, v pracovním popise právě kontakt s cestujícími a tehdy jsme třeba i mezi sebou komunikovali přes takové vysílačky, bylo to všechno hodně zastaralé. Myslím si, že nejdůležitější pro práva cestujících v dnešní době je to, co si myslí o tom riziku 500 eur. Nejlépe se to vysvětlí na jednoduchém příkladu. Máme tři, čtyřčlenou rodinu, která cestuje z Osnabrucku do Paříže na víkend. Nejkratší cesta je Deutsche Bahn do eh, Kolína a pak Talisem do Paříže. Deutsche Bahn eh, do Kolína stojí 19,90, Talis za 35 eur, je, jsou to výtečné vlaky, výtečné ceny, eh, hodně vynaložených veřejných prostředků na kvalitní rychlé infrastruktury, ale pak je tu problém, nebo mohl by vzniknout problém. Je nemožné v dnešním světě si koupit právě ten přímý přepravní do doklad na, tento, na tuto cestu. Takže i když si koupíte tuto cestu na jedné webové stránce, na jakékoliv web, eh, webové stránce, tak prostě dostanete dva lístky. Možná o tom ani nevíte, ale obdržíte dva eh, různé lístky, dvě smlouvy. Když je vše v pořádku, vlak jezdí včas, tak je to výtečné, ale když si položíte otázku, co když se Deutsche Bahn spozdí a vy nestihnete TALIS. Z technického eh, hlediska, z britského pohledu by to bylo hodně špatné. Já jsem si vybral tento příklad, protože tyto společnosti mají eh, dobrou eh, reputaci. Ovšem, spožděný eh, eh, Deutsche Bahn vlak s tím nic neudělá, váš vlak odjel, váš eh, listek za 35 eur na talis prostě nestojí nic. Musíte si koupit další listky, které vás budou stát 122 eur na osobu krát 4, protože jste 4, když chcete dále jet do té Paříže. Takže ta čtyřčlenná rodina buď vynaloží těch 500 eur a pokračuje v cestě, anebo to vzdají a vrátí se zpátky eh, domů, protože pak ztratí ještě další na tom hotelu, který už si zamluvili v Paříži a propadne jim a podobně. A my si nemyslíme, že je to správně tady, eh, co se týče třeba pojištění, v případě eh, takového cestování, to už zase je trošku jiné téma, ale možná by to bylo také příhodné. Takže Nejlepší řešení je právě ten přímý přepravní doklad. Pokud by neměl spoždění jednu hodinu ten vlak z Deutsche Bahn, tak by možná dostali 10 eur naspět, takže by to trošku ty následné náklady snížilo koty v CIV tedy už neslouží svému záměru. Je tu určitý potenciál pro cestující. Stanoví se tu, že v případě spoždění, že nestihnete vlak, tak máte právo eh, pokračovat v dalším vlaku, což by teoreticky bylo správně, s výjimkou toho, že CIV bylo sepsáno před desítkami let když se nepočítalo právě v těch 90. let s tím přímým přepravním dokladem. Například mám zkušenost té doby cesta z Londýna do Istanbulu, jak by to tedy probíhalo, takové případné spojení. Takže tato ochrana není možná, když se ty eh, dva eh, doklady jaksi nepropojí. Vy potřebujete právě tu ochranu eh, pro ten následný vlak a tato ochrana je vlastně, je tu záměry poskytnout občanům, ale ve skutečnosti to nefunguje. Když se vrátíme Eh, do těch k těm monolitickým národním provozovatelům, tak tam by ty problémy mohly být vyřešeny. Ale v dnešním dynamickém světě, kde je mnoho provozovatelů, více oddělených lístků, více kombinací těch lístků pro takovou jednu dlouhou cestu, je to opravdu komplikované. Myslím si ale, že existuje jednoduché řešení a to je právě přepracování CIV ve prospěch 21. století, tedy že takovéto propojené cesty by, by ochránili cestující v průběhu jeho cesty nezávisle na tom, kolik těch lístků od různých operátorů mají. V roce 2017 mnozí národní provozovatelé podepsali dobrovolné obchodní, dobrovolnou obchodní dohodu, a je c, kde se stanoví právě toto. Je to takové velice jednoduché, také si nemyslím, že by to bylo nějak nákladné. Prostě by vás jednoduše přebukovali na další eh, vlak, pokud se ten váš předchozí spozdí a eh, cestující dále pokračují ve své cestě. No a to, že podepsali tuto obchodní dohodu, tak jasně prokazuje, že opravdu je to možné i u těch železnic, že je to i v jejich vlastním zájmu. Takže jsem přesvědčen ve prospěch růstu evropské železniční sítě tu vytvářet takovou síť a ne nějaké fragmentované, o, o, samocené provozovatele a tato síť právě umožní tu jednu eh, cestu eh, s jednotným dokladem. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Smith. A náš poslední řečník je pan Lochman. Vy jste výkonný ředitel Evropského společenství železničních společností a železničních infrastruktur. Takže Máte slovo 6 minut. Děkuji, paní předsedkyně, a také já chci poděkovat za to, že mám příležitost pohovořit eh, vaši komunitě o právech eh, železničních cestujících a zmínit některé konkrétní prvky, takže, eh, abych vás obeznámil s tím, kdo jsme, my tu zastupujeme železniční společnosti, provozovatele infrastruktur v EU i z přidružených zemích a eh, co se cestujících eh, týče, tak tady představujeme 93 všech příslušných združení. Chceme naslouchat těm očekávání společnosti, co se týče práv eh, cestujících, protože ty jsou naprosto zásadní právě pro přepravní podniky. Co znamenají pro nás práva cestujících? My v podstatě bychom mohli zajít ještě do předchozího období, než byl rok 2007, kdy se s tímto pojmem vůbec přišlo, protože my jsme měli vlastní chartu práv železničních cestujících, takže před touto stanovenou povinností už jsme měli vyjednané mm, takové povinnosti mezi železničními přepravními společnostmi, které chtěly nabízet nejlepší možné služby pro své cestujících. A toto eh, právo železničních cestujících, to už bylo takové určité, řekněme, follow-up toho, co tu předtím panovalo dobrovolně. Takže spolupracujeme s železniční federací, eh, s federací eh, osob s postižením, setkáváme se s těmito všemi združeními, abychom od nich dostávali ten správný feedback o tom, co cestující od nás očekávají, jak můžeme vylepšit ty služby. A ještě bych chtěl zdůraznit tedy, jsou to věci, které se již obsahují v tom nařízení a nebo je to všechno v zájmu těch společností ve prospěch zajištění nejlepších služeb. Tady jsou právě ty prvky, které, eh, o kterých můžeme říci, že fungují poměrně dobrým způsobem včetně tedy té spolupráce s cestujícími, včetně spolupráce s těmi vnitrostátními subjekty odpovědnými za prosazování. S nimi se občas eh, nebo pravidelně setkáváme a myslím si, že jsou to obsaženy všechny ty zájmy opravdu hm, to máme, bereme pravidelně v potaz. Takže co se týče přepracování toho nařízení, má to být vylepšení ve prospěch cestujících, ale zároveň se nesmí dát do nerovnováhy ty podmínky, za kterých provozovatelé fungují v tom konkurenčním prostředí ve srovnání s ostatními eh, dopravními způsoby, jak na to poukázal pan Liberacký, Je třeba nastolit tu správnou rovnováhu mezi právě cestujícími a mezi konkurenčními možnostmi společnosti. Takže uh, už tu zazněly ty přímé přepravní doklady. Uh, Potěšilo mě, že komise říká, že tu nepřichází s nějakými novými povinnostmi, spíše jsou, je to poskytování těch správných informací. Co je tady obsaženo v, tom, v té cestovní smlouvě? A dobré slyšet, že už historicky to máme dobrý druh spolupráce přeshraničně mezi společnostmi. Nyní to máme opravdu konkurenční prostředí a myslím si, že se můžeme poučit z toho, jak to funguje v letecké přepravě nebo e, v autobusové dopravě, protože pokud existuje obchodní dohoda, tak je možné s něčím takovým v rámci té jedné cesty přijít. Můžeme e, například mít tu zajištění ze strany autobusového přepravce, v, eh, v případě, že ten jeden eh, lístek nebyl prodán v rámci eh, jedné smlouvy, nebo stejně tak mě napadá možnost takové spolupráce letecké přepravy. Takže jsou tu určité možnosti, my si přejeme ty jednotné přepravní doklady mít ještě propracovanější. Co by to znamenalo pro nás a co již vlastně vykonáváme dnes? my eh, vlastně nejen, že máme eh, nařízení, máme tu určitý balíček o tom prosazování, kde se jasně stanoví, co by společnosti tím jednotným ehm, přepravním dokladem měly vykonávat. My vlastně sami navrhujeme, aby si cestující takovéto druhy dokladu koupili, my to můžeme prokázat, například na cestě Hamburg-Řím, vy se na to můžete sami podívat na webové stránce, můžete tam činit další změny z Řím, pak třeba do nějaké menší vesnice někde v Rakousku. Všechno to můžete koupit díky toho jednotného přepravního dokladu. To jsou tedy ty nedávné změny, je to naprosto v souladu s tím čtvrtým železničním balíčkem. A pak je tu také eh, otázka těch cestujících, kterým eh, vlastně ujel eh, vlak. Máme tu tedy Eh, ten, tu strukturu rail týmu, je tu povinnost té eh, společnosti, která měla zajistit následující část cesty, tak by se měla postarat. A máme tu také podnikatelskou smlouvu o pokračování cesty, o zajištění služeb v jakémkoliv druhu vlaku. V tomto kontextu to je tedy podnikatelská smlouva, to znamená, že je to učiněna smlouva mezi těmi společnostmi, kterých se to týká. Je třeba to ale řádně propracovat, protože je to ještě v pilotní fázi. My velice rádi s tímto pokročíme dál, ale nevíme, nemyslíme si, že by to mělo být regulováno, protože to není regulováno ani třeba v oblasti autobusové dopravy nebo letecké přepravy. Děkuji. Děkuji mnohokrát za toto poslední vystoupení. A nyní zahajuji diskusi. Ale předtím, než tak učiním, tak připomene pravidlo naší takzvané metody ping-pong. Tato pingpongová metoda je velmi jednoduchá. Znamená to, že u prvního kola předám slovo zpravodaji, stínovým zpravodajům a pak v druhém kole budou moci vystoupit eh, všichni členové, kteří si to budou přát a budete mít pět minut. To znamená, během těch pěti minut musíte říct, komu kladete otázku, takže využijte těch pěti minut maximálně, protože nedostanete více. A dívám se zvláště na pana Mizeliera, protože vy jste první pak na řadě. Takže jste připraven? Takže Teď můžete hovořit, řeknete mi, komu kladete otázku a budete mít tady výměnu s různými experty. Ano, vy chcete něco říct? First, because... um, mohli bychom prosím uh, jít na řadu první, protože jsme zpravodajové, pan Liberacký musí odejít a uh, on by taky měl dostat pět minut na kladení otázek, protože já jinak eh, bych šla před ním na řadu. Aha, Pan Liberacký mi zamával, že odchází, ale pokud ho zastupujete, tak dostanete jeho eh, řečnickou dobu. Takže, pane Mizilie, jistě budete gentleman. Takže prosím, paní Anderson, máte pět minut, jste připravená, jdeme na to. Jedeme. Co se týče vyšší moci, chtěla bych se zeptat, zvlášť v federací cestujících, zda souhlasí s tím, e, že by bylo dobré zrušit výjimky. Zvlášť vzhledem k tomu, že pokud by tu byla výjimka, tak by tu byla velká právní nejistota a mnoho sporů, což by bylo negativní pro provozovatele železnice a do jaké míry by to byl problém. A chci se zeptat pana Lochmana, zda má pocit, že stávající železniční dopravci by mohli lépe jak si ošetřit práva cestujících, zvláště vzhledem k tomu, že už jsou celá léta dotováni nejenom cestujícími, ale také daňovými eh, poplatníky, takže by měli jim poskytovat lepší služby a noví provozovatelé zdá se s tím problém nemají. A taky bych se chtěla zeptat polského zástupce, jak, eh, proč si myslí, že eh, by měli být eh, školeni jenom specifičtí zaměstnanci v oblasti handicapů? My máme spoustu otázek. Takhle, můžete položit kolik otázek chcete, ale z těch pěti minut musíte jim taky nechat čas na odpověď. Dobře, tak to bude moje poslední otázka. Co se handicapu týče, proč všichni provozovatele a proč, proč ne všichni zaměstnanci mají být vyškoleni, protože jak můžete vidět, jestli třeba některý konkrétně ne, nepřijde nikdy do styku s eh, handicapovanými cestujícími. Takže děkuji. Dobrá, takže kdo začne? Dobře, tak já začnu. Uh, vyšší moc, že by zůstala jako dnes. Uh, my jsme o tom dlouze diskutovali na uh, zasedání rady na začátku měsíce a nadále si myslíme, že toto je jediný způsob v porovnání s tím, co je dnes navrhováno. Myslíme si, že někteří se s tím vypořádat mohou, někteří ne, tak si myslíme, že nejlepší by bylo to nechat, jak to je. Thank you for the question. Yes. Děkuji za otázku. Ano, železnice může vždycky pracovat lépe, ale co se týče toho, že byli vždy dobře financováni, ano, v některých zemích, ale ne ve všech zemích Evropské unie. A jsou dramatické rozdíly mezi 15 a 13 v EU. V EU 13 infrastruktura v průměru je v příšerných podmínkách, takže garantovat úroveň služeb je prakticky nemožné. PSO bylo nedostatečně kompenzováno, v nových členských státech 64% je kompenzace. Takže pokud se zbavíte výjimek, a budete perspektivně očekávat nárůst služeb, tak ano, ale je potřeba také eh, mít závazek ze strany kompetentních orgánů. Potom to může být lepší i v těchto zemích, ale dříve ne. Pane Olčeský, budete odpovídat? Ano, budu. Co se týče školení zaměstnanců, eh, My poskytujeme školení našim bezpečnostním pracovníkům, protože tito lidé budou asistovat eh, eh, handicapovaným cestujícím, takže teď absolvují školení a také budeme mít call centrum, kam bude možné si zavolat a objednat službu eh, na nádraží nebo během cesty. A bude na to taky přepážka. A taky jsme prokázali, že to funguje, mm, protože v, několik zemí, v několika zemích to provozovatelé mají. Tak já mám jednu doplňující otázku. Kolega z Dánska od regulátora železnice souhlasí s tím, že je potřeba zvýšit pravomoc eh, výkonných orgánů, protože dneska je pro cestující v praxi velmi těžké prosadit svá práva a potřebují daleko více dodatečné pomoci. Děkuji. Zvýšení pravomoci regulátorů, to je dobrý nápad Specificky v Dánsku my ten problém nemáme, protože naše legislativa zajišťuje potřebné nástroje, čili to není problém specificky s námi, ale rozumím vaší otázce. Ano. To je všechno. Už není čas. Takže pokračujeme. Další řečník, pan Reno Mizilie. Máte slovo. Takže moje První otázka je věnována pana Kidoru. Já jsem pochopil, že chcete tento přímý přepravní doklad, samozřejmě lepší dostupnost pro prostižené osoby a pak snížení z jedné hodiny na 30 minut. Pane Mizeli, máte pět minut, ale pro tlumočníky hovoříte příliš rychle. Aha, no je to ping-pong, tak to jde rychle. <laughs> Jste připraven? Takže znova od začátku, prosím. Ano, my jsme zastavili stopky, takže <laughs> kde mám začít teď? Pane Kidor, děkuji eh, za vaše vystoupení. Vím, že jste pro přímý přepravní doklad a pro eh, dostupnost z hlediska postižených osob a dále jste také proto, aby z jedné hodiny se to snížilo na 30 minut. Naprosto s vámi souhlasím. Vy jste zdůraznil, že je nutné toto rozšířit také na regionální a příměstské linky. A to je rozšíření pole působnosti, které mi připadá velice zodpovědné, eh, protože není možné vlastně vyloučit tyto cestující. A dále, jaké ustanovení podle vás by se tam mělo přidat, aby tady byla dostatečná ochrana uživatelů z hlediska lokálních linek? A myslíte si, že ta harmonizace těchto linek eh, vlastně je posílena právě tou konkurenceschopností? Děkuji, pane poslanče. Co se týče konkurence, tak ta skutečně posiluje práva cestujících. Víte, eh, že to není účel sám o sobě. Jedná se o soutěž. A je tedy jasné, že tím dochází k zlepšení výkonnosti Eh, těchto železničních společností a že to samozřejmě bude posilovat přitažlivost a konkurenceschopnost těchto železničních společností, které budou přitahovat nové užitele. Jak to udělat konkrétně? Co se týče lokálních linek, pak tady bych to rozlišoval, pane Mizelie. Myslím si, že mezi práva cestujících musíme zařadit také práva cestujících z hlediska regionálních a příměstských linek. Když hovoříte o lokální dopravě a myslíte si, že se to týká také metra a tramvají, to bychom neměli uzavírat samozřejmě. Eh, metro je nyní dostupné z hlediska postižených eh, osob, ale jakým způsobem toto eh, zharmonizovat z hlediska Berlínu a Říma? My si myslíme, že zatím musíme podporovat dostupnost hlediska těchto postižených osob v železniční dopravě a musí tady být kompenzace. Je tady celá řada nedostatků. Mnoho lidí má předplatné, to znamená, eh, nejedná se o jednárazové nákupy, jsou to předplatné systémy a často to představuje skutečně tisíce eur, když je to například doprava do eh, Velké Británie, takže musí disponovat právem na ochranu. Já si myslím, že bychom neměli na tyto cestující zapomínat. Děkuji, pane Kidor. Druhá otázka v rámci pingpongu se týká pana Lochmana. Komise tady říká, že pouze čtyři členské státy vlastně uplatňují nařízení 2007, tedy plně, bez výjimek. E, pokud není toto nařízení jednotně uplatňováno, uplatňována, jak to může fungovat? Co to znamená? Budou tady výjimky ehm, a jak zajistit, aby do roku 2019 eh, se uplatňovalo vše ve všech státech? Ano, to je otázka spíš na členské státy než na nás, ale jak jsem říkal, ve firmách my neobhajujeme žádné výjimky, jenom hovoříme o nich v těch případech, kdy podmínky nebo okolnosti buď e, infrastruktury nebo vezového parku prostě neumožňují poskytovat správnou kvalitu služeb. Není to, že bychom bránili státům v implementaci nařízení správným způsobem. Okay. Donc, il faut l'appliquer. Dobře, takže od roku 2019 by se to mělo uplatňovat. Takže tak jsem to pochopil. A nyní otázka na paní Hadád. Vy jste zdůraznila, že některé evropské země byly naprosto efektivní. Já konstatuji, že komise ve svém návrhu počítá s tím, že všechny, všechna nádraží budou vybavena odpovídajícím personálem. Jakým způsobem je to možné zajistit? Eh, protože mm, je nutné samozřejmě do toho zahrnout také osoby s postižením, ale kolik osob to procentuálně představuje z hlediska navýšení dopravy, je, je objemově, jak se to projevuje? Je to 15 populace podle Světové banky a podle našich členů my vlastně představujeme asi 4 miliony, které trpí 80 milionů osob s postižením v Evropě. Ještě mám eh, právo na otázku? Ano, otázka na pana Smith. Podle vaší zkušenost v případech spoždění nebo zrušení, kolik železniční společností náležitě informuje své cestující o jejich právech? To je velice těžké informovat cestujících o právech eh, v případě spoždění na začátku cesty, protože když prodáváte produkt a současně lidem dáte dlouhý seznam o tom, co se stane, když to jde špatně, tak to není jaksi dobrý eh, prodejní, mm, dobrá prodejní politika. Mnoho pracovníků ostatně ani neví přesně, jaká jsou práva cestujících. Mnoho pracovníků Eh, například vůbec neví ani v CIV eh, a eh, mnoho pracovníků pomáhá tedy lidem dostat se z té dané situace, takže v současné době třeba v případě prodeje lístků pro ně nejdůležitější je pokračovat v cestě, ale já si nemyslím, že dobrota zaměstnanců je zvlášť solidní základ pro práva cestujících. Merci beaucoup, Děkuji mnohokrát. Eh, pane Smith, pane Mizeli a nyní pokračujeme, bude hovořit pan Rod. Máte pět minut v rámci pingpongu. Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji panelistům. Já se chci zeptat spoustu otázek, ale pan Lochman, podle toho, co říkal, mně se zdá, že vy si nemyslíte, že bychom měli aplikovat eh, ty přímé cestovní doklady. Opravte mě, jestli se pletu. Ale já mám příklad. Třeba z minulého týdne, kdy tento parlament zasedal v Štrasburku. Koupil jsem si jízdenku v Německu, eh, byla to zpáteční jízdenka a bohužel na cestě zpátky jsem měl spoždění Eh, ten vlak do Německa ve Štrasburku měl spoždění. Přišel jsem na nádraží a požádal jsem o výměnu té jízdenky CTV do Karlsruhe. A oni řekli, to bohužel my nemůžeme, protože vy jste si to koupil v Německu. A já, no dobrá. A tak co mám dělat? Protože já potřebuju místenku na, na příští TŽV. A oni, no to vám nepomůžem. Dobrá. No tak jsem nastoupil na další TŽV a, nech, a platil jsem pokutu. Myslíte si, že to je dobře fungující systém? Hovoříme o dobře zavedených a dobře financovaných státních poskytovatelích služeb. To je moje otázka. To, co já jsem říkal, všechno se dá vždycky zlepšit a toto právě je také otázka školení zaměstnanců. Existují postupy, které jsou aplikatelné a má být možnost v případě zmeškaného spojení nastoupit na další vlak. Ale tady v rámci našeho pingpongu, pokud byste měli přímou jízdenku, tak byste měl všechna práva cestujících k využití na příští vlak případě spoždění. Když koupíte tu jízdenku samostatně, což zřejmě nebyl váš případ, když je koupíte samostatně, nemůžete očekávat plnou záruku, leda, že by existovala komerční dohoda mezi těmi přepravci, že budou akceptovat takové případy spoždění. To by byla moje odpověď. Dobrá, děkuji. Takže další otázka je na paní Hadad. Řekněte mi konkrétně, jak až daleko chcete, abychom šli, co se týče podpory osobám s handicapem. A chtěl bych, abyste mi odpověděla na důležitou otázku, jestli nesouhlasíte s tím, že je tu otázka delimitace, kterou je potřeba vyjasnit, jinak budou zaměstnanci, pracovníci vlaku museli by absolvovat větší eh, školení v oblasti zdravotnictví. Já se nedomnívám, že by to byla otázka vysoce kvalifikovaného vzdělávání. Dát rampu na to, aby ten cestující mohl nastoupit do vlaku, nebo moci cestovat na stejné úrovni jako ostatní cestující v Evropě. To znamená jet s vlakem, kdy chci. Já třeba teď někdy musím odejít z práce nebo odejít z konference proto, že jsem časově omezená. Já jsem si třeba objednala vlak eh, ve 12.33 a prostě nemohu jet o vlak později nebo o vlak dřív. Mě to omezuje. A i v Belgii třeba máme nové vagóny, kde jsou rampy zabudované ve vlaku, ale když si to nerezervujete, tak on neotev, neodemče ty dveře, aby tam tu rampu nasadil. Takže nepotřebujete vysoké vzdělání eh, pro pracovníky, aby toto dokázali nebo aby pomohli jiným lidem s jinými handicapy. Je to základní školení, které každý pracovník eh, nádraží může být schopen udělat, protože pokud můj asistent to může udělat, tak si myslím, že to může každý, kdo jde okolo, udělat. A měl by. Dobrá, děkuji, to bude všechno za, mne. za mne. Děkuji. Pane Kramere, máte pět minut na ping-pong. Tak nejdříve na pana Lochmana. 67% těch cestujících chce přípí připravní doklad. Vy jste to také jasně vyjádřil, ale ehm, teď jde o to, má to být povinné nebo eh, nikoliv. A vy jste prokázal, že je to možné, že to funguje. <laughs> It's... <laughs> I believe that I already... Já jsem přesvědčen, že jsem to už vysvětlil. To není tak, že my bychom byli principiálně proti. My jsme proti vytvoření legislativy nebo regulační povinnosti o jednom jediném druhu dopravy, tedy železnice, že nic jiného se nemůže jinak provést nějakým komparativním způsobem, podobně jako to poskytují autobusoví přepravci nebo letecká přeprava. Je nezbytné nastolit tu správnou rovnováhu mezi právy um, cestujících a možnostmi společnosti. Ono je na to napojeno mnoho dalších věcí. My samozřejmě chceme přilákat co nejvíce spotřebitelů. No ale pak musíte v podstatě bojovat za to, aby to bylo povinné, aby to bylo závazné. Yes. I think no, yes. I, okay, I... thanks. Uh, next, next... Další otázka na pana Smic. Pokud tady bude taková závazná dohoda generálně, myslíte si, že počet cestujících poroste nebo naopak bude ustupovat? Jaký je váš odhad? Já si myslím, že by to mělo dvojí dopad. Jak cestující, které to znepokojuje, tak eh, budou mít větší důvěru v železnice a navýší to prodej. Budou tu cestující, kteří na to nebudou myslet a po, o, eh, přijdou do toho kolína a tam zjistí, že budou muset vynaložit těch 120 eur a vlastně už je to odradí a budou tento negativní náhled šířit dál a v rámci sítě tedy s tímto budeme muset něco udělat. Ještě jednou ohledně letectví. Někdo mi eh, říkal, že v Belgii je více eh, železničních stanic v Belgii než mezinárodních letišť po světě když chci cestovat z Londýna do Prahy, tak jedna společnost mne převeze z Londýna do Prahy. Po železnici jsou to tři společnosti, tři různé eh, lístky a projíždí to tisícovkami železnic a tam jsou mnohem větší příležitosti než v případě letecké přepravy. To není srovnatelné. A když chceme ty různé provozovatele přesvědčit, aby Eh, se to nedělilo na segmenty, tak je musíme přesvědčit. Proto nepotřebujeme ani ty přímé doklady. Pokud budeme mít ty prodejní systémy, které eh, vlastně dokáží prodat i mnohačetné lístky a v budoucnu to tak bude eh, fungovat díky nějaké jednotné kartě, ani nebudete muset vytahovat peněženku, že prostě nebudete mít strach, že zůstanete trčet někde v Německu, tak to bude opravdu výhodné a bude to jedna cesta. Eh, Děkuji. A teď vyšší moc. To je otázka na osobu z federace. Tyto vyšší moci existují také v letovém provozu a tam je nutné okamžitě se dožadovat těchto kompenzací a bojovat za to. Víte, že mm, v podstatě eh, to bude představovat 1,5 milionů v rámci 15 let pro členské státy ohledně těchto kompenzací. Proč se komise brání tomu, aby eh, jsme to eh, tady opět začlenili, tuto vyšší moc, protože to je alibi a výmluva, eh, která neplatí. Proč neuvažujete také tímto směrem? Yeah, what <laughs> do I have to answer on this? I think... Já si myslím, že když vezmeme v potaz náklady, jediný způsob, jak eh, železnice mohou vylepšit tuto skutečnost, Uh, Myslím si, že otázka vyšší moci, tak jak to je nyní, a je to dobře obsažené. Já pořádně nerozumím tomu, na co se ptáte. Takže dokonce i komise je skeptická, když by to bylo příliš ostře formulováno. To znamená, když to představuje možnost mít proces, který v podstatě dlouze trvá. Samozřejmě, když to bude trvat jeden a půl roku, tak si ušetří peníze, ale takovou perspektivu nemůžeme mít. My chceme, aby prostě to fungovalo přesně, aby se to nikdy nevyužívalo vlastně. To, co jste řekl v tom posledním vystoupení, tak s tím plně souhlasíme. To je to, co si přejeme. Když se například podíváme na příklad Japonska, tak tam, když je spoždění určitého vlaku, tak se to okamžitě objeví v novinách. A pokud bychom tak postupovali v Evropě, tak <laughs> každý den bychom z toho měli celé noviny. Já myslím, že tady je velký rozdíl. A já jsem byl často v Japonsku a tam se říká, e, Japonsko opravdu je v tomto mimořádné, ta kultura je taková, že spotřebitel je nejdůležitější článek ve všech oblastech. Prostě nejdůležitější je spotřebitel. tam je normální, že musíte poskytnout kvalitní službu a pokaždé je snaha poskytnout kvalitní službu. A je to prostě celý řetězec, takže to potom vede skutečně ke kvalitní službě. Děkuji mnohokrát za toto první kolo otázek. A nyní zahájíme druhé kolo. A vzhledem k tomu, že se jedná o poslance, kteří nejsou stínovými zpravodaji, tak budou mít dvě minuty, protože vás je mnoho. A pan Kor je první. Máte dvě minuty, prosím. Já vielen Dank. No, krát děkuji. Já mám trošku provokativní otázku na komisi. To eh, přepracované znění a tento návrh není eh, brán příliš zkrátka. Proč se na to ptám? My jsme dlouho hovořili o multimodálním cestování a o systému rezervací, jízdenek. A měli bychom to celé nějakým způsobem přepracovat? Neměli bychom v podstatě hovořit o těchto právech z hlediska multimodálních mm, přepravních eh, situací? tak aby také jsme vlastně mm, dali přednost železnici. Komise, máte slovo. Vážený pane poslanče, ano, je to tak. Ve skutečnosti, že my už jsme několikrát diskutovali o multimodálních právech cestujících. A částečně jsme již také vypracovali návrh ohledně železnice a ohledně hlavně práv cestujících letecké dopravy. Ovšem to je zatím v legislativním procesu a nedostalo se to dál na úrovni rady. Nicméně teď jsme zadali studii, abychom zjistili, do jaké míry už existují obchodní modely v tomto smyslu a jak by bylo možné koncipovat práva cestujících v tomto, této multimodální koncepci. My teda teď sledujeme tuto eh, studii a doufáme, že v druhém čtvrtletí 2018 budeme mít výsledky a to bude pak pro nás základ k tomu rozhodnutí ohledně našeho postupu v budoucnosti. těch ostatních oblastech, které se týkají eh, aktu přenesené pravomoci, jsme se také již zabývali multimodálními eh, systémy a sice v září minulého roku. Řekli jsme, že nejdříve musíme mít základ, to znamená nejdříve se musí vyměňovat data, musíme zajistit výměnu údajů a pak teprve je možné v podstatě uvažovat o této multimodalitě. Ale musí tady také být zajištěno informační právo. Takže my jsme k tomu přistupovali z různých aspektů, ale mohu vás ujistit, že na tom pracujeme a budeme se tím zabývat, protože dochází k rostoucí digitalizaci a tento problém se tady bude čím dál více objevovat. Děkuji komisi Pan Rike má slovo dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. První otázka panu Lochmanovi. Hodně se hovořilo o přímém přepravním dokladu. A já si myslím, že se zatím skrývá problém komunikace a ohledně obchodních informací, ohledně přepravních řádů a tarifů a ty si nechávají ty společnosti sami pro sebe. Takže mělo by se to řešit jako v letecké dopravě. Musí se tady tedy spravovat tento přímý přípravní doklad a cestující by měl mít možnost srovnávat ty tarify, eh, protože tento problém se jistě bude eh, objevovat v budoucnosti. Pan Lochman? A já si nejsem jistý, zda jsem pochopil, zda ta otázka je o možné harmonizaci tarifů eh, průřezově mezi společnostmi. Pokud ano, tak by to asi nebylo jednoduché, protože, jak jsem řekl, společnosti mají svobodné rozhodnutí si stanovovat tarify, ale pokud ta otázka zněla jinak, tak se omlouvám. Ano, ta otázka byla taková, že jsem se chtěla zeptat, zda by bylo možné, aby byla závazná komunikace mezi přepravními společnostmi, že by si předávali své tarify a také jízdní řády tak, aby to fungovalo jako v letecké dopravě, to znamená, aby se dali porovnávat trasy a také eh, tarify. To byla podstata mé otázky. Okay, this is, this is what... Toto je již zavedeno, já jsem to zmínil i u toho modelu kompletní eh, služby a máme možnost postupně vlastně otevírat ta rozhraní i pro ty tarify a podobně, že se již vytvářejí tedy tyto jednotné doklady a zavádí se postupně ten systém. Takže bude to vše v souladu s nařízením na základě těch obchodních dohod zúčastněných společností. Prodejci eh, lístků to budou moci provádět v případě, že ty příslušné společnosti budou do té dohody zapojeny. Druhá otázka panu Kidorovi. Tady se hovořilo o potížích z hlediska příměstské dopravy v porovnání s těmi dlouhými vzdálenostmi a také z hlediska regionálních eh, linek. Otázka kompenzace eh, často není uplatňovaná z důvodu nedostatku informací a pak je to příliš malá nízká kompenzace, protože lidé se nenamáhají, když dostanou 5 nebo 10 eur. Co si myslíte o tom, že by se vytvořil fond? Ne fond, určitý účet jak si, v rámci jednotlivých cestujících a ten by se mohl aktualizovat pokaždé, pokud eh, tedy by došlo ke kompenzaci. A bylo by, aktualizace by se dělala jednou za rok, aby to nebylo jenom jedno euro eh, a tak dále. Nebylo by tedy žádoucí vytvořit určitý účet na každého cestujícího, který by mohl být jednou ročně využit. Já myslím, že je to zajímavá idea, ale samozřejmě eh, je nutné umět toto uplatnit a také bychom museli zjistit, jak by to mohly ty podniky uplatňovat a předpokládá to harmonizaci na národní úrovni mezi jednotlivými společnostmi. Je teď čím dál více. Já si myslím, že pro mě příměstská eh, doprava není samozřejmě otázka příliš vysokých cen, protože eh, jsou celkem nízké. To by se týkalo zvláště těch pravidelných předplatitelů, které mají například roční nebo měsíční kartu. A tady mít určitý účet, který by odpovídal kompenzaci za případné spoždění, tak aby to bylo transparentní, tak to je myšlenka, kterou bychom se mohli zabývat. Děkuji. A nyní další řečník. Děkuji. Já mám dvě konkrétní otázky. Já jsem byl zpravodajem roku 2012, když jsme vlastně poprvé přemýšleli o jednotných eh, standardech bez těch eh, specifických přístupů v rámci těch jednotlivých eh, dopravních oblastech. Chtěli jsme harmonizaci, ale do určité míry jenom. Pane Lochmane, jde tento návrh tímto směrem? To znamená, myslíte si, že tady je určitá výhoda z hlediska nekalé konkurence, která eh, do posud zde existovala? Um, eh, řekl bych principiálně ano, ten návrh jde správným směrem, snaží se odstranit rozdíly mezi eh, těmi přepravními moduly Samozřejmě by bylo dobré, kdyby to zacházelo i trochu dál, tedy stanovit určité principy, co se týče práv u stejných druhů služeb, tedy eh, přepravních způsobů, ale je třeba se zamyslet nad revizi práv cestujících ve všech těch přepravních eh, způsobech, aby to bylo provedeno ve stejnou dobu, jinak to nebude provedeno řádně. Eh, co se týče polského experta, vy jste hovořil o vyváženosti a to jste zdůrazňoval. To znamená, hovořil jste o různých standardech, různých kvalitách v členských státech a varoval jste předtím, abychom nešli příliš daleko. Jak můžeme, jak si zohlednit tuto vyváženost a v evropské legislativě, která by měla platit pro všech eh, 27 členských států? E, jeśli na Pokud se zamýšlíme nad nalezením rovnováhy, tak by to měla být konkurenční rovnováha mezi různými druhy dopravy. Konkrétně v případě železnic zavádíme určitá pravidla, co se týče železničního trhu a pak ve prospěch transparentnosti, aby byly také naše příležitosti stejné, tak také silniční nebo letecká či námořní doprava by měla být regulována podobným způsobem. Měla by i pro ně existovat povinnost plnit práva cestujících i u těchto přepravních eh, způsobů. Takže taková je má odpověď. Nevím, jestli je pro vás dostačující. Jestli jsem dobře zodpověděl vaši otázku. Možná poslední stručná otázka na zástupce Združení cestujících. Je nutné zlepšit informovanost. Vy jste hovořil o tom, že informace nejsou postačující a Chtěl bych se zeptat, myslíte si, že návrh komise je postačující z hlediska eh, možnosti podání stížností? Eh, komu eh, kladete tuto otázku? Okay pánu Kidorovi. Pane Kidor, za já dám slovo evropskému kolegovi a pak to případně doplním. Pokud tomu dobře rozumím, tak otázkou bylo tedy zda to máme dostatečná pravidla pro to, jak toho dosáhnout. Ano, jde o to, že často cestující nemají žádnou možnost prosadit svoje stížnosti, prostě nejsou informováni dostatečně o svých možnostech eh, podat stížnosti v těch členských státech. Já myslím, že ta doba již uplynula, takže budeme muset dát na dvě minuty slovo panu Renektovi. Děkuji. V návrhu komise vidím, že je tu celá řada dobrých záměrů, například vylepšit práva cestujících s eh, omezenou možností mobility, povinnost informovat. Ovšem, je to taková, řekněme, velice konkrétní obava. V loňském roce jsem já sám provedl takové šetření v různých členských státech o způsobu, jak je poměřována přesnost, jaké metody uplatňují pro zhodnocení přesnosti takže si kladu otázku, jak práva cestujících mohou být zajištěna jednotným způsobem, pokud ani neexistují to, ta poměřování přesnosti eh, sladěná, harmonizována. Jsou tu jasné rozdíly, někdo uplatňuje pravidlo deseti minut, někdo méně než deset minut, některé členské státy berou v potaz spoždění mezi různými mezistanicemi, jiné zase mezi první a poslední stanicí. Takže eh, to měření přesnosti se velice mění stát od státu, nejsou ani komparabilní. Ehm, existují také různé způsoby, jak lépe informovat ehm, cestující o spožděních. Například u nás Infravel dvakrát denně zveřejňuje situaci ehm, o možných spoždění vlaku, ale něco podobného nemáme na celoevropské úrovni, takže potřebujeme jednotnou harmonizovanou metodu, jednotné způsoby, aby um, všichni mohli poměřovat tu situaci jak společnosti, tak aby i cestujících věděl, jaká práva uplatňovat v dané situaci. A to je otázka na zástupce organizací cestujících. Eventuálně pan Smith by mohl zareagovat. Děkuji, ale myslím, že ta vaše otázka je nejasná. Komu, koho se ptáte, prosím vás? Pana, pa... Smel... Pana Smeldese. Děkuji. Já si myslím, že přesnost je velké téma. A jak jste právě před chvílí říkal v Belgii, Eh, my jsme díky organizacím donutili Infrabel k lepším praktikám, protože nesplňovali to, co jsme si představovali. Takže teď navrhli a my s nimi zítra projednáme právě ten návrh. Ale na evropské úrovni taky, to je stále diskuse, kterou vedeme, interně v rámci naší organizace, že každá země má vlastní pravidla a vlastní opatření a myslím si, že by bylo dobré, kdybychom nějakým způsobem zařídili třeba, že by kamise stanovila nějaká pravidla pro měření tady toho, protože eh, v rámci všech diskusí s SNCB a Infrabel jsme se bavili hlavně o tom, jak to poměřovat. A e, pak jsme pochopili způsob, jakým oni to dělají, ale bylo to velmi pracné. Oni se příliš, jak si nebyli příliš ochotni nás s tím seznámit. Takže buďte otevření, dejte, na, ty, dejte ty informace jako otevřená data, i když budou ta opatření rozdílná, ale ať aspoň se ví, co to je, vysvětlete, co děláte. To je důležitá součást, protože jinak to nejde, jak jste správně říkal. Děkuji vám. A nyní pan Wim van de Kamp. Děkuji, pane předsedo. Jedna věc mě tady v té diskuzi zaujala. A to je to, že zapomínáme, že Evropská železnice je nejdotovanějším dopravním odvětvím. Pan Lochman říkal, že se to právě nedá srovnávat se silniční dopravou a to opravdu nemůže, protože Eh, železnice je nejvíce dotovaným odvětvím dopravy. Takže se pana Lochmana chci zeptat, jak prostřednictvím systému prodeje jízdenek by bylo možné podpořit spolupráci mezi evropskými železničními dopravci prostřednictvím digitalizace. Myslím si, že ty nástroje by se měly využít k tomu, aby se donutili ti dopravci k lepší spolupráci, přeshraniční spolupráci, a otázka na polského hosta. Skutečně jsem zklaman eh, tímto vystoupením, protože pokud si máme vybrat mezi investicemi a cestujícími, tak on si vybere investice. Rozuměl jsem tomu dobře? Takže to byla otázka na pana Olteského. Nebo nebyla otázka? Já mohu odpovědět, jestli pytanie zostało zadáno. Já muszę odpovědět, jestli chcete. Já jsem pro investice ve prospěch cestujících. V tuto chvíli naše e, firma PKP e, realizuje veliký investiční program. Jedná se o investice do nádraží pro to, aby e, odpovídala dnešním požadavkům pro lidi s omezenou mobilitou. Chceme eh, omezit eh, stavební překážky, eh, máme velké investice do vozového parku, aby se usnadnil přístup pro všechny cestující na palubu vlaku v souladu s evropskými nařízeními. Děkuji, pane Olevskému. Pan díler Robert, ten tady není. Já se chci zeptat pana Lochmana. Aha, já jsem neslyšel otázku na adresu pana Libera Lochmana. To jste tedy jediný, kdo to neslyšel. Já slyšel tu připomínku. Ale ptal jste se na pana Lochmana, jste se ptal na něco ohledně jízdenek. Pan Lochman moji otázku odpověděl, od, od, pochopil velmi dobře. A chceme slyšet jasnou odpověď od něj. No dobrá, výborně, výborně. On slyšel vaši otázku, já ne. Dobrá, prosím, pane Lochmane, máte slovo. Ano, ano, pan Lochman pochopil otázku. Pan Lochman nesouhlasí s prohlášením, že železnice je nejdotovanější, protože si musíme uvědomit náklady, které vstupují při provozu infrastruktury a, a a investice do, do silnic a podobně, ale samozřejmě můžeme eh, prosadit, nařídit přímé cestovní doklady eh, ze strany kompetentních orgánů, ale nemůžeme nařídit nekompenzované služby, eh, prostřednictvím kompetentních orgánů. Ale existuje komerční svoboda provozovat služby, které nařídit nemůžete, ale to jsou prostě dva různé tržní segmenty. Bien, merci. Okay. Děkuji. Dobrá, takže teď má slovo paní Arnotů. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem řečníkům. Já mám trochu specifickou otázku eh, na toho pána, který zastupuje pana Gazo. Eh, omlouvám se, jméno mi uniklo. Hodně se mluví o právech cestujících, ale myslím si, že prvním právem cestujících je garantovat jim také bezpečnost na železnici, což je čím dál tím méně platné a také umožnit státům zajišťovat vhodnou, čistou a včasnou železniční dopravu. Ale v rámci jakési logiky rentability, která je hodně motivovaná z Bruselu, železniční dopravci omezili počty zaměstnanců a došlo k zvyšování počtu případů jaksi neslušného zacházení a podobně a urbanistická úřad v říká, že ve Francii více než polovina lidí se necítí bezpečně na železnici, 30% krádeží a hlavně 39% eh, případů sexuálních útoků na ženy se stávají na, na, na dráze a na nádražích, takže ženy potom se bojí jezdit hromadnou dopravou, 56% proti dva, eh, u žen, zatímco 25% mužů pouze. Takže jak je možné, že někdo chce eh, na jedné straně vyhrazovat vagóny jenom pro ženy? Myslíte komisi, pane Kidore, že neexistuje skutečně vážný problém u železnice, zvlášť ve Francii, a jak by se to podle vás mělo řešit a jak by se eh, mohla komise ovlivnit, protože se domníváme, že to vyvolává obavy. Eh, já se pokusím odpovědět eh, stručně na tento vážný apel. Tak na jed, jak se máme bezpečnost a zabezpečení. Železnice patří mezi nejbezpečnější eh, dopravní prostředky. Takže v tomto směru, myslím, železniční dopravci Ehm, ehm, my prostě věříme v naší federaci, že železnice zůstává eh, nejbezpečnější formou dopravy, co se týče nehod. Co se týče jaksi osobní eh, bezpečnosti, naše firma iniciovala studii, eh, kdy bylo uvedeno, že každá druhá žena byla předmětem nějakého minimálně obtěžování v přihromadné dopravě, takže jsme spustili informační kampaň. Problém existuje, to je pravda, ale není úkolem uživatelů, aby eh, si tam eh, dělali ehm, jaksi domobranu. I když samozřejmě každý přispívá k atmosféře eh, v veřejném prostoru, pochopitelně policejní orgány a orgány činné v trestním řízení mají dělat svou práci a dopravci nemají jejich úkoly nahrazovat zpracovat. Děkuji vám za odpověď a nyní paní Šehnalová. Bych se chtěla ještě vrátit k cestování eh, lidí se zdravotním postižením. My se tomu eh, budeme věnovat speciálně na slyšení, která dělá eh, meziskupina pro práva osob s postižením příští středu od jedné hodiny, takže všechny kolegy zvu. Ale měla bych dotaz na pana Lochmana. Eh, já si myslím, že je opravdu zvláštní eh, slyšet eh, o těch obrovských rozdílech, které jsou v požadavcích na objednání této předpravy mezi jednotlivými státy, tak jak o tom mluvila Nadia Haddad, bylo tady zmíněno Španělsko a známe například situaci v České republice, tak můj dotaz zní, čím tedy tyto obrovské rozdíly jsou způsobeny. Je to lepší organizací, je to lepším vybavením nebo lepší vůlí. Rozdíl je dán hlavně tím, že ty typy služeb nejsou totožné v těch vyjmenovaných zemích. Takže jednak tam, kde je vysoká hustota provozu, poskytované služby se liší od oblastí, kde jsou služby poměrně na nízké úrovni, podle toho, kde se jedná o nádraží s obsluhou nebo bez obsluhy. A jako nikdy e, nelze namítat nic proti zlepšování služeb pro cestující s omezenou mobilitou, my nejsme proti eh, zkracování eh, doby pro objednání služeb nebo poskytování kvalitnějších služeb. Eh, I v případě těch neasistovaných služeb, to znamená služby, které můžete využívat bez další obsluhy. Poprosila o komentář paní Hadat. Já si myslím, že často je to taky otázka dobré vůle, protože vybavenost často bývá zajištěná, jak jsem říkala, my nežádáme nic speciálního nebo zvláštní zacházení, prostě jenom, aby pro nás bylo eh, možné eh, hromadnou dopravu používat jako každý jiný. Eh, když se hovoří o potřebě školení a, a když někdo řekne, že to není naše, v našich možnostech, že to má na starosti někdo jiný, tak chceme, aby lidi byli informováni o, o tom, že prostě potřebujeme, aby se s námi jednalo stejně jako s jinými, abychom prostě prostě eh, mohli využívat to, co existuje, ta vybavení tam často je, prostě jenom je potřeba jej moci využít. Děkuji vám, paní Hadát, za vaši odpověď a poslední má slovo paní Anderson, prosím. Děkuji za slovo. Kromě toho, že socialisté řídí tuto zprávu, já jsem stínovou zpravodajkou ve výboru pro vnitřní trh ochranu spotřebitele a opravdu máme o toto téma velký zájem. A mám takovou právní otázku zaměřenou na komisi. Není to tak, že vy byste měli brát v potaz článek 7 a 12 smlouvy, aby se zajistilo, že ochrana spotřebitele je tu řádně zajištěna ve všech opatřeních a že je zajištěna vysoká úroveň. A za druhé, co se týče týče alternativního řešení sporu, nebudete souhlasit s tím, že provozovatel od něj by se mělo vyžadovat, aby přijal eh, eh, řešení alternativního řešení sporu, aniž by to šlo na úkor kvality eh, práv spotřebitele. A pokud provozovatele, pokud se od nich nevyžaduje, aby přijali toto řešení sporu, tak asi nedosáhneme nějakého pokroku při prosazování a posilování práv spotřebitele. Komise. Prosím, komise, máte slovo. Děkuji. Ano, my se snažíme pokročit i u alternativního řešení sporu a řešení sporu online, ale prozatím jsme nepočítali učinit to povinné, tak jak nyní navrhujete. Asi jste zaznamenali, že například ty přesuny jako Eh, přesuny orgány těch alternativních řešení sporů, tak ti nyní právě spolupracují i v té oblasti přepravy. A jsou tu nové metody u těchto ADR, ODR, které se nabízejí, stejně tak u těch státních, vnitrostátních subjektů Máme tu uh, v podstatě informace o všech možných uh, prostředcích a způsobech a také poskytují se doporučení, aby se tyto možnosti využily, ale prozatím jsme tedy oficiálně toto nenavrhli, protože tyto nástroje jsou relativně nové a směrnice, které mají být implementovány ve věci ADR a ODR, tak z DG Justice kolegové se na to teď tedy zaměřují, jak toto bude fungovat, ale samozřejmě máte pravdu. A pak samozřejmě ještě i to, aký ve věci spotřebitele tady ty eh, závěry také ještě nejsou úplně připraveny. V praxi se snažíme opravdu s tímto pokročit a snažit se to řádně zajistit. Nařízení ve věci ochrany spotřebitele bylo aktualizováno právě nedávno a nyní eh, je tímto pokryto nejen eh, nařízení pro eh, cestující v letecké přepravě, ale stejně tak v námořní dopravě, v autobusové i železniční. To vše je zahrnuto a doufám, že tímto jsme tedy učinili další krok. Budou tu tedy i další kroky do budoucna, ale prozatím toto je to, co máme a snažíme se tady mm, zajistit uplatňování těchto relativně nových pravidel. Děkuji. Paní Katalza, poslední eh, vystoupení a kolega Ismail Tuk by to uzavřel. Ne, paní Andersen. Vraťte se, paní Andersen. Já jsem chtěla říct, že to byla nápomocná odpověď, ale já si myslím, že bychom to vše měli učinit ještě silnější. Debata ale již skončila, vy byste měli uzavřít toto slyšení. Ano, chci říci, že to byla velice užitečná diskuze, zazněly to velice kvalitní připomínky. Děkuji všem za účast. Co se týče eh, práv pro postižené občany. Myslím si, že i náš výbor by toto měl brát velice v potaz, také v souladu s aktem, evropským aktem pro eh, postižené. Eh, tady na to musíme zapracovat a myslím si, že ohledně některých reakcí ze strany provozovatelů to bylo takové trošku zklamání. Myslím, že je třeba pozitivněji nahlížet na celou tuto záležitost. Je to v zájmu celého toho odvětví železnic. Všichni by chtěli mít důvěru cestujících pokud budete tak eh, úzce nahlížet na celé téma, tak to nepokročí. Je třeba to vidět v souladu s dalšími politikami, vidět ten širší obrázek. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát, paní Andersen. Chtěla bych poděkovat všem expertům za jejich čas, za jejich expertízy, ale tato záležitost v podstatě teprve začíná. Takže doufám, že při příležitosti jiných výměn budeme mít možnost ještě na tom pracovat. Takže děkujeme vám. Budete vždycky vítáni na našem výboru pro dopravu, můžeme vám zatleskat. A můžete také zatleskat mé pravé ne, pardon, levé ruce, eh, která velmi bedlivě sledovala a byla velmi hodná. V každém případě eh, doufám, že budeš mít čas na to, aby si objevil tento parlament. V každém případě budeš vždy vítán na tomto místě místo předsedy výboru pro dopravu. Takže děkuji a brzy nasledanou. A nyní budeme pokračovat v našich výměnách a budeme hovořit o švýcarském přístupu. Ah, Il bientôt. See you soon. OK. Great. Euh, Dominique, je vais devoir partir à, à midi 10. La délégation suisse, venez me rejoindre. Švýcarská delegace, připojte se ke mně. <coughs>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 tuto místnost. Děkuji. Takže pokračujeme v našich výměnách názorů. Máme tady tu čest přivítat eh, švýcarskou delegaci pana velvyslance, pana Duše. Děkujeme, že jste s námi. A děkujeme, že nám budete moci dát informace ohledně švýcarské vize dopravy a máme tady našeho experta, pana Petra Figlistalera. Vy jste ředitelem Švýcarského federálního úřadu pro dopravu a budeme zvláště se zajímat o modální dopravu, to znamená různé druhy dopravy. Budete mít 10 minut na to, abyste nám sdělil vaši zkušenost a poté s vámi budeme diskutovat. Bohužel já nebudu moci zde zůstat. Pan Rike, můj první místopředseda, mě nahradí, ale budu mít příležitost se s vámi velmi brzy zase setkat, tím jsem si jista. A můžeme začít hned. Máte slovo na 10 minut a budete hovořit o těch různých druzích dopravy, kde se máme mnohému co naučit ze švýcarského systému. Vážená paní předsedkyně, děkuji za tento úvod. V každém případě dodržím eh, čas tak, jak je to zvykem ve Švýcarsku. Budu hovořit anglicky, myslím, že takto si budeme nejlépe rozumět. Víte asi, že dopravní politika ve Švýcarsku probíhá v té tendenci, že se snažíme ze silnic e, převážet tedy zboží po železnici. Je to taková tendence v rámci tedy jak naší, tak i e, celoevropské environmentální politiky a zodpovědnosti. Tato změna těch, e, tato politika změny dopravních způsobů, ta, s tou musí jít ruku v ruce tedy otázka jak poptávky, tak určité nezbytné liberalizace. Dnes se zaměřím zejména na to, na to spoplatnění nákladní e, dopravy. To je takový důležitý nástroj. Uh, Začnu infrastrukturami. My jsme v loňském roce eh, inaugurovali tunel Gotthard, který je důležitý pro naši politiku eh, dopravy. Je to nejdelší tunel na světě. V roce 2020, až bude dokončena celá osa i s třetím tunelem, tak nezaznamenáte žádný rozdíl mezi Švýcarskem a Nizozemskem. Budete tam mít prostě jasnou infrastrukturu, možnost pro 750 metrů dlouhé nákladní e, vlaky. To je tedy důležitý prvek, že tímto dáváme železniční přepravě příležitost být efektivní. Nicméně, ale není dostačující jenom budovat infrastruktury. Je také zapotřebí, aby se využilo zdanění. A tady mám na mysli poplatek pro nákladní eh, vozy. My jsme to zavedli v roce 2001. Je to na základě toho principu znečišťovatel platí, aby se pokryly tedy náklady Eh, způsobené dodatečně eh, nákladní přepravou. Týká se to kamionu nad 3,5 tuny. Bere se v potaz vzdálenost a emisní třída. Ten poplatek eh, spadá do spotřební daně, to znamená, je to v konečném důsledku spotřebitel, který platí. Um, ročně eh, jsme získali 1,4 miliard eur, přičemž dvě třetiny platí švýcarské eh, ty kamiony a jednu třetinu transitní kamiony. Dvě třetiny následně směřují z těchto poplatků konfederaci a ta je využívá pro financování velkých veřejných projektů. A jedna třetina směřuje do kantonu. Oni toto využívají na uh, úhrady uh, jejich nákladu pro zprávu uh, silnic. Tady vidíte příklady těch tarifů. Máme tu tři kategorie a nejlepší kategorie Euro 6 je o 30 nižší než první kategorie a je to také násobeno kilometry a váhou vozidla. Následně jsou tu tedy odlišné ceny. Na základě pozemní, dohody o pozemní dopravě jsme využili maximum z těch 325 míst té ose takže nebudeme navyšovat dále toto zatížení a švýcarská legislativa uplatňuje tedy maxima pro ty externí náklady. Prostě musíme respektovat jak tu dohodu o pozemní přepravě, tak švýcarskou legislativu a již se blížíme právě tomu maximu. Tento systém vedl k navýšení efektivity provozu. V roce 2009 jsme měli ještě limit 80 tun 1,3 milionu kamionů. V roce 2006 jsme měli 500 tisíc kamionů, které připravovaly 11,7 milionů tun. A vidíte, že dochází k průměrnému navýšení v tomto období z 6,3 tun na 12 tun, tedy téměř dvojnásobení za několik let. Ten poplatek také eh, dokázal vylepšit eh, právě vozový park. Měli jsme e, v roce 2009 euro 1 nebo 2 a v roce 2017 pouze 1% z této kategorie. 92% je přepravováno kamiony euro 5 nebo euro 6 studie dopadu této sazby eh, dospěla k závěru, že došlo k navýšení cent, ale pouze o 0,1%. Je to také díky skutečnosti, že došlo zároveň k navýšení efektivity k důvěře no, spotřebitelů a ty samotné přímé eh, náklady, navýšení přímých nákladů mělo jen minimální dopad. A nyní tady můžete vidět, jak masivní byla redukce emisí eh, dusíku, oxidu dusíku. Vidíte tedy, že od roku 2004 do roku 2016 se eh, toto snížilo o 80 a v dnešní době nákladní přeprava ji zdaleka není nej, eh, eh, dopravním způsobem, který nejvíce znečišťuje. To díky lepším technologiím, větší efektivitě a menšímu provozu. Co se týče změnám dopravy. Došlo také k snížení od roku 2000. Před tím v minulosti ten eh, doprava ve Švýcarsku byla poměrně eh, hustá, nicméně v roce 2016 70 zboží bylo převáženo po železnici a pouze 29 po eh, silnici. To znamená, že tento poplatek eh, nákladních vozidel je určitě úspěchu, hodně přispěl k přesunu provozu na železnici, abychom mohli financovat naše velké železniční projekty a, navýšila se také efektivita silničního provozu, uplatňuje se pravidlo znečišťovatel platí a dopad na spotřebitele je nízký. Děkuji mnohokrát, pane Figlistalere, za eh, tuto jaksi neuvěřitelnou demonstraci, která ukazuje, že pokud cíle jsou stanoveny, tak veškeré to soustrojí funguje tak, aby se dosáhlo těchto cílů. Takže zahájím hned diskusy a dám slovo paní Schmidt, mojí kolegyně. Máte slovo. Ja, herzlichen Dank. Srdečné díky. Já trošku vám závidím po té, co jsem si to vyslechla. Ehm, Ale jak se u nás eh, říká prostě skutečně eh, jednooký slepým, eh, <laughs> mezi slepými králem. Musíme si uvědomit, že opravdu jsou tady miliardové snahy v Evropské unii, tedy prostředky daňových poplatníků, které jsou vydávány na to, aby se skutečně navýšila železniční doprava v souvislosti se znečišťováním a tak dále. Ale když se podíváme na ta čísla, tak vidíme od roku 95 až do posud vlastně se jedná eh, navýšení jenom o 6,6%, takže to opravdu není příliš pozitivní Eh, víme, že když to porovnáváme, musíme to porovnat s Čínou, s Amerikou a s Ruskem a musíme říci, že opravdu tady výrazně jsme pokulhávající. Takže pokud porovnáme silnice a leteckou dopravu, tam ty výsledky jsou výrazně lepší než na železnicích. Mě zvláštně zajímalo to, co jste řekl na závěr. Tam jste řekl, že v rámci toho poplatku vlastně se dotovaly železnice. To je něco, co v Evropě a v Rakousku si intenzivně přejeme. My chceme, aby skutečně ty poplatky měly svůj účel. V Rakousku to zatím tak není a asi v dohledné době to nebude takto fungovat ani v jiných evropských zemích, protože v podstatě mm, to je Eh, záležitost rozhodnutí to ohledně obchodního modelu a ohledně toho, jak přesunout dopravu ze silnice na železnice z hlediska otázek životního prostředí. Takže já mám několik otázek. Ta první. Zda podle vašeho názoru eh, může skutečně vlastně být eh, letecká doprava jakýmsi příkladem z hlediska přesunu ze silnice na železnice Eh, víte, že u nás je to velmi důležité eh, téma v mé zemi eh, z hlediska národní německé železnice a francouzské železnice. Já bych chtěla vědět, jak vnímáte budoucnost v těch příštích deseti letech železničních, železniční dopravy. A za třetí, myslíte si, že Evropa se může něčemu naučit od Švýcarska, nebo se vnímáte jako výjimka z pravidel? Máme tady 28 eh, zemí, které nedokázaly to, co jste dokázali vy sami. Takže mohli bychom také <laughs> o tom hovořit. A jsme opravdu eh, v pozici těch, kteří velmi závidí. Děkuji. Pane Vanderkamp, mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Před dvěma lety s Michaelem Kramerem jsme navštívili Brenarský průsmyk a já jsem eh, tehdy byl překvapen, jak velký počet těch nákladních automobilů přijíždí tímto Eh, tímto místem. Takže já chápu Švýcarsko, proč přijalo tato opatření, ale stále se vedou ještě diskuse ohledně přístupových cest k gotarskému tunelu. A ono to v podstatě se bude týkat taky Brennerského tunelu a dalších eh, těchto úseků. Je tu problém plánování těch přístupových cest. Bylo řečeno, že roku 2020 bude vše hotovo. O co se opíráte, když jste o tom hovořil? A druhá otázka, to je problematika nákladních automobilů. Vy jste hovořil o tom, že vlastně dvě třetiny jsou představovány těmi švýcarskými a jedna třetina těmi transitními nákladními automobily. A to mě velmi překvapuje, tedy tento poměrně překladuje. Podívejme se na Německo. Německé nákladní automobily převážejí zboží do Švýcarska. A jak to vypadá? Musí platit tyto poplav, poplatky? A jak se to vybírá? Elektronicky? Nebo je tam potom v nějaká kontrola? Jak, jak, jak to prakticky funguje? Děkuji. Děkuji, pane Vanderkam. Pane Artugu, máte slovo. Já co nejsem afíně. Nejdříve bych chtěl srdečně poděkovat panu doktorovi Fliglistalerovi za tuto přednášku, která z evropského hlediska byla fascinující. Když se bavíte s lidmi, tak eh, cítíte tu velkou sympatii ve prospěch železnice a ekologické dopravy ve Švýcarsku. Takže tady bychom měli v podstatě zajistit určitý benchmark. A týká se to také eh, toho rozhodnutí ohledně mm, přesunu na železnice eh, z hlediska emisí, a to do roku 2020. Víte, že v konečném efektu i Evropská unie se snaží toto prosazovat a v různých evropských státech je tato snaha. Mě by eh, velmi zajímalo, do jaké míry u vás ve Švýcarsku eh, díky těmto opatřením, jak jste zafinancovali prostě vozový park, to znamená v rámci takzvaného retrofittingu, jak se zajišťuje financování údržby vozového parku. Jakým způsobem funguje tento e-marking ve Švýcarsku? Mohl byste to ještě blíže dovysvětlit, kolik peněz a z jakých fondů nebo z jakých zdrojů se toto financuje? Pro mě by to bylo velmi zajímavé. A já musím říct, že opravdu je to benchmark, který bychom měli eh, prosadit v Evropě. Děkuji. Předtím, než dáme slovo panu Kramerovi, tak eh, pane Figlistalere a pane Duše, já bych se chtěla před vámi nyní omluvit. Vy víte asi, jaké je moje stanovisko k švýcarskému modelu. Před chvílí paní Schmidt řekla, závidíme vám. Eh, já bych řekla, že vám závidíme velmi. Takže doufáme, že spolupráce mezi Evropou a Švýcarskem bude probíhat jaksi urychlenějším, výraznějším způsobem, že my potřebujeme tyto osvědčené postupy, tak abychom se přiblížili eh, k těmto koncepcím. Takže spolehám se na vás, v každém případě vám děkuji a pane Kramere, nyní je řada na vás. Ano, děkuji mnohokrát za toto vystoupení. Samozřejmě je smutné, že je tady tak málo členů výboru Samozřejmě komise musí být zastoupena stoprocentně, protože členské státy by měly pochopit, že nejde jenom o znění, o texty, protože vy v podstatě toto plníte. To je to, co vlastně my eh, se snažíme realizovat z hlediska přesunu dopravy ze silnice na železnici. Tady nepotřebujeme nové nápady, ale minimálně uplatnit to, co vy děláte kopírovat to. To by měla dokázat prakticky každá členská země, ale ani to se nám eh, nedaří, protože si stanovujeme nesprávné priority. Eh, předřečník se udivoval, že vlastně eh, dvě třetiny pocházejí v podstatě z těch švýcarských automobilů, nákladních automobilů a že s tím souvisí tyto podplatky. Takže mm, v podstatě eh, jsou to eh, nákladní automobily 3,5 eh, tun, ale tudíž se to netýká těch menších užitkových vozidel nebo menších nákladních automobilů. Je to skutečně velmi drahá záležitost a tady je nutné prostě zajistit spolupráci. To znamená, Eh, já myslím, že eh, žádný eh, nákladní automobil ve Švecírsku nebude dlouhé trasy dělat, když bude převážet pár bedínek vína, protože jinak by se to výrazně prodlažilo. Samozřejmě ty cesty s prázdným nákladem jsou nesmírně drahé. Víte, že to je také otázka mítného a víte, že v podstatě ty náklady těch daňových poplatníků v souvislosti s těmito vybíranými prostředky se zvýšily jenom o 0,5 takže to je opravdu dobrý výsledek. Samozřejmě to bylo referendum, které tady o tom rozhodovalo z hlediska toho grajského tunelu a jednalo se o paralelní vybudování dálnice. Takže takové referendum bylo naprosto jasné, ale my si nemůžeme vůbec v Evropě eh, takovýto postup představit z hlediska paralelní dálnice. Víte, že v Durinsku se o tom také hovořilo, eh, hovořilo se o paralelní dálnici, ale v podstatě ta myšlenka je prakticky ne, u nás ne, nemyslitelná. Když si uvědomíme například spojení mezi Mnichovem a Parlínem. Takže srdečné díky já musím říci, že vy jste skutečným, skutečnou evropskou zemí, eh, i když nejste členem Evropské unie. Pak jsou tady ty cíle do roku 2020. Víte, že od, rouka, od roku 2020 eh, se eh, bude také zakazovat některým Eh, průjezdům vlaků ve Švýcarsku právě z důvodu životního prostředí, což jsou velmi také zajímavé přístupy. Pak tady mám trošku kritičtější připomínku, když už jsem tolik chválil Švýcarsko. Když první ICT jelo do Švýcarska, tak Švýcarsko tehdy řeklo, to bude povoleno jenom tedy, když si můžete vzít sebou kolo. A Deutsche Bahn tehdy řekla, dobře, tak to bude fungovat teď dva roky a pak uděláme evaluaci. Po dvou letech to bylo zrušeno, ale to vyhodnocení stále ještě nebylo eh, vytvořeno. Nemůžete to zase zopakovat eh, v souvislosti tedy s těmi eh, koly na palubě ICT. Bylo by dobré, aby i v těch TGV bylo možné mít tyto eh, kola, protože cyklismus eh, přináší 44 eh, milionů ročně, to znamená více než ty okružní plavby. Takže v každém případě je to věc, kterou bych si přál. Moc vám děkuji, přeji vám mnoho úspěchů. Vy bojujete za mobilitu a za klima a vy jste dokázali, že to funguje. Děkuji, pane Kramere. Předtím, než dáme slovo panu Figlistalerovi, aby zareagoval, tak já sám bych chtěl učinit připomínku a položit jednu otázku. Ohledně financování, protože to je vždycky důležité téma. Financování Brenarského průsmyku začalo velmi brzo, Mm, předpokládalo to samozřejmě skoncipovat financování. Byly, bylo tady několik referent, čtyři, pokud si to dobře pamatuji. A bylo tady několik etap těch specifických daní a poplatků na toto financování. Takže tady došlo vlastně k předfinancování tohoto díla. Nejenom v rámci té daně, která je vybírána z těch nákladních automobilů. Takže moje otázka je jednoduchá. Tyto daně za prvé, jak se tam uplatňuje ten princip znečišťovatel pláce? Vůbec, jestli se používá tento princip? A nebo jestli je tam paušální daň? A druhá otázka, tady si opravdu přeji vaši odpověď. Ta vaše daň je skutečně zaměřená na infrastrukturu anebo z hlediska externích služeb, to znamená různé druhy řešení snížení hluku anebo emisí. Tedy, nebo jaký mechanismus tady je z hlediska zaměření využití této daně. Takže eh, pan Kramer ještě? Já bych měl ještě dvě věci. Za prvé, tady se hovořilo o právech cestujících. Mohl byste nám vylíčit, jakým způsobem se realizují práva cestujících ve Švacirsku? A eh, druhá otázka, to je ten gotajský tunel. Víte, že tam byla mm, podepsána dohoda mezi Švýcarskem, Německem a e, Itálií. Ten tunel je hotový, ale ne ty přístupové cesty. Německo se zavázalo, že bude dobudovávat tyto přístupové cesty ale ty přísliby nebyly eh, realizovány. Vy jste, eh, vy jste do toho investovali asi 150 miliard eur. Eh, ta dohoda tedy nebyla splněna. Jaký je tady teď postup? Dá se to k soudu? Protože ten tunel sám o sobě nic nepřináší. Děkuji. Takže Dostal jste několik otázek, ale taky řadu pochval. Málo kdy tady v tomto domě slýcháme tolik pochval na adresu řečníků. Takže pochvaly, ale taky otázky, takže nyní vám dávám 10-12 minut, abyste odpověděl na všechny tyto otázky. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za tu velkou chválu. Takže já budu teď reagovat na otázky paní Schmidt. Vy jste se ptali, zda je nutná liberalizace. Víte, vy tady musíte skutečně využívat všech pák z hlediska toho přesunu, tedy budovat nové infrastruktury, otevírat nové trhy a také se zaměřit na daně. A v tom smyslu jsme se snažili zahájit tento otevřený přístup už velmi brzo, tedy otevřený přístup k tomuto trhu. Samozřejmě, že jsou tady různé modely, jaké mohou ty jednotlivé země používat, ale důležité je, aby tady byla konkurenceschopnost z hlediska železnice obecně. Existují různé modely z hlediska koncepce železniční eh, dopravy. Tady není nějaký eh, jednoznačný recept. Eh, můžete jít různými cestami, ale myslím si, že je ve prospěch těch členských států, pokud se pustí svým způsobem do této cesty. Potom jste se ptali na to, jakým způsobem budou fungovat mítné a platby. Víte, že je to ten systém platooning. tuning to znamená, je to inteligentní propojení dopravy například několika eh, eh, nákladních automobilů, jejich spolupráce. My tady máme opravdu velký předstih a jde o to, abychom zajistili konkurenceschopnost těchto přepravních systémů, eh, tedy masové přepravy, to znamená, musíme se soustředit také na objem toho zboží, které je převáženo a musíme se snažit do deseti let tedy ještě navýšit ten přesun eh, eh, ze silnice na železnici. Železnice musí být efektivnější a musí zajistit určitý pokrok díky novým technologiím. Učit se podle tohoto švýcarského modelu. Proč ne? My se také mnohému učíme od Evropské unie. My se snažíme také těžit například z interoperability, to je naprosto správný přístup. Je nutné, aby tady byla integrální evropská železniční doprava. My na tom pracujeme také, mnohému se učíme od Evropské unie a Švýcarsko využívá těchto jednotných eh, předpisů z hlediska technické harmonizace. Víte, že je velmi komplikované, pokud je to odlišné v jednotlivých členských státech, takže je to vzájemné učení se jednoho od druhého, zvláště tedy v oblasti přesunu na železnici, je také snižování například hluku. Tady má Švýcarsko určité dobré myšlenky. Pan Vatkamp a pan Kramer se eh, ptáli na ty přístupové cesty. 2020 eh, tyto linie budou eh, hotové od z Bazileje do Kassel. My jsme se dohodli skutečně s Německem a s, Itálie, s Itálií, že kapacita těch eh, přístupových cest podle zadání bude navyšována. Určité projekty jsou již eh, v, jaksi v běhu. Pravda je, že dlouho se nic nedělo ani v Německu. Já vždycky říkám, že Itálie dokonce předhonila eh, Německo. Doufáme, že to bude motivovat eh, Němce, aby se trošku posunuli dál, ale je fakt, že je to evropský problém, je to otázka koridoru, tente, to znáte lépe než eh, já. Vyžaduje to finance, vyžaduje to různé osy, různé zdroje zvláště eh, z hlediska tedy Brennerského tunelu a podobných eh, úseků. Ty scénáře nejsou tak temné, jak to tady eh, líčil pan Kramer, to znamená, řekl, že vše bude hotovo až roku 2043. My jednáme s Německem, jsou tady postupy na vyhodnocování těch jednotlivých tras, na možnosti, hovoříme o možnostech navyšování kapacit, tak abychom eh, tu poptávku eh, vyřešili my. Diskutujeme s partnerskými zeměmi pravidelně a samozřejmě někdy to špatné svědomí může také být nápomocno eh, tomu, aby se to posunulo dál. Dále tady byla otázka, proč tři čtvrtiny jsou vlastně financovány švýcarskými nákladními automobily. V každé zemi je ta vnitrozemská doprava vyšší než transitní. Eh, my tady samozřejmě máme také celou řadu eh, nákladních automobilů, které eh, v podstatě cestují i ven mimo švýcarské území. Ale je pravda, že tyto poplatky zvláště vycházejí z těchto tří čtvrtin nákladních automobilů. I v rámci Švýcarska se ta logistika skoordinovala. Eh, eh, máme tady mm, Máme tady přesuny zboží ve Švýcarsku pouze na vzdálenost 50 nebo 60 kilometrů. To je často eh, nepochopitelné pro Evropskou unii pak dochází k rozdělování tohoto zboží. Je to prostě část logistiky. Eh, víte, že Švýcarsko je velkou křižovatkou eh, z tohoto hlediska a logistika tu hraje velkou roli. Samozřejmě, že každý nákladní automobil je vybaven elektronickým zařízením, i zahraniční nákladní automobily mají toto elektronické zařízení, takže tam eh, samozřejmě dochází k proclení díky tomuto eh, zařízení a eh, samozřejmě je žádoucí mít jednotné elektronické zařízení, včetně tedy Švýcarska. Pan Ertuk hovořil o tom, že bychom zde se měli vzájemnému poučit. Je pravda, že máme legislativu, kde říkáme, že evropské ICT, které mají nové vozové vybavení, tak eh, by měly fungovat v rámci těchto předpisů. To znamená, není tady něco nového, máme tady společně s Evropskou unii stejný cíl. Diskutovali jsme o těchto vlacích a mm, my se domníváme, že co se týče eh, hluku a zatížení, eh, tak zde byla přijata opatření a my se domníváme, že do roku 2020 eh, dosáhneme cílů, které tady byly, které tady byly přijaty. Dochází také mm, k inovaci našeho vozového parku. To financujeme, tak abychom i z hlediska těchto cílů hlukovosti eh, měli splněno. Co se týče mm, nákladní eh, dopravy, nákladní železniční doprava, tak tady musíme eh, konstatovat, že hluk není tak výrazný. Máme tady Eh, máme tady zkušenost, že je nutné potom eh, přebudovat všechny tyto vozy. Není možné, aby eh, nákladní vlak měl jeden jediný vůz, který by právě byl charakterizován touto zvýšenou hlučností. V takovém případě je nutné přebudovat veškerý vozový park. Co se týče financování, tak tady se tomu musíme také svým způsobem ještě učit. Eh, měli jsme představu, že eh, bude možné financovat eh, z ročního rozpočtu vždycky koncem roku je plánováno, co se bude financovat příští rok. Ale vzhledem k tomu, že to znáte i v vašem parlamentu, tak víte, že víte přesně, jakým způsobem se toto bude financovat v rámci několika let. Musíte eh, přistupovat k takzvanému předběžnému financování, to znamená, my musíme mít přesné zadání a musíme zajistit plynulé financování proto je nutné správně spravovat tyto prostředky, musíte je koncipovat dlouhodobě, tak, abyste přesně dosáhli těch plánovaných eh, cílů. My jsme tedy zavedli toto předfinancování eh, v rámci celé eh, železniční struktury vozového parku protože renovace té infrastruktury a vozového parku je vlastně trvalá, e, trvalý úkol, to znamená, není to záležitost, kterou byste mohli řešit v rámci ročního rozpočtu. Pro ministra finance to není vlastně špatná, špatná úloha, protože on musí přesně podávat zprávy o tom, jakým způsobem naplnil zadání musí spolupracovat s ministrem dopravy a minister dopravy musí zdůvodnit požadavky na vyšší finance. Pokud je dobře argumentuje, tak je dostane, pokud nikoliv, tak je nedostane. Takže jsou to účelové vázané finance, které jsou zde přesně stanoveny. Pak tu zazněly otázky ohledně hlukové sanace. O tom jsem již hovořil. Co se týče kol, které můžete mít eh, na, v, v různých vlacích, tak eh, toto skutečně bylo eh, přijato z hlediska těch dlouhodobí, dlouhých vzdáleností, to znamená, máte tam vždycky určitý díl, kam můžete také odložit ten, to, to kolo. Takže mohu vás ujistit, že můžete ve Švýcarsku i nadále cestovat eh, s vaším eh, kolem v rámci těchto mezinárodních eh, spojů. Co se týče práv cestujících, tak my máme právě nyní jeden návrh zákona v parlamentu a chceme zde zajistit rovnocená práva cestujících v porovnání s právy cestujících Evropské unie. To znamená Eh, týká se to zvláště požadavku na kompenzace. Pan Rike zde eh, položil otázku ohledně principu znečišťovatel platí nebo znečišťovatel pláce. To je princip, který aplikujeme na nákladní automobily. To velice dobře funguje z hlediska té euro třídy. A je tady nyní eh, požadavek, aby mm, jsme také analyzovali šestou euro třídu, tedy jakým způsobem navázat na tento princip a jakým způsobem zlepšit tento princip. Takže eh, tento princip je tady eh, aplikován a je součástí integrované eh, politiky. To znamená, není možné, aby tyto prostředky se rozplynuly v obecném rozpočtu, ale aby byly vždy eh, spojovány s konkrétním znečišťovatelem. Doufám, že jsem tedy odpověděl na vaše otázky. Pokud nikoliv, tak jsem vám plně k dispozici. Děkuji vám. Takže tady jsme se, teď jsme si trochu nadechali švýcarského vzduchu a důležité, kromě dobrých receptů je také řádně aplikovat. Ale asi to bude snažší v Švýcarsku, které má dlouholetou tradici spolupráce, ale každopádně děkuji vám mnohokrát, pane Filistere, za vaši návštěvu, nepochybně ne poslední, protože nás velmi zajímají vaše informace. Tím končím dopolední zasídání a sejdeme se tady ve 14.30.